Dámy a pánové, Dámy a pánové, dovolte, aby vás všechny přivítal zde v Evropském parlamentu na naší konferenci. Především velmi vítám předsedu rady, pana Rompuye tady v Evropském parlamentu. Vítám také pana Barosa, který je předsedou Evropské komise. Taky vítám v Evropském parlamentu a musím říci, že je pro mě velikou ctí Předseda řeckého parlamentu zde se mnou sedí za předsednictvem a podělíme se o předsedání dnešnímu zasedání. Takže vítám i pana kolegu z řeckého parlamentu a vás všechny na prvním parlamentním zasedání druhého Evropského parlamentního týdne. Letos poprvé spoluorganizujeme tento týden s národními parlamenty, a to podle článku 13 smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení. Takže tuto konferenci s spoluorganizuje a spolupředsedá řecký parlament. Ještě jednou jsem chtěl přivítat mezi námi pana předsedu řeckého parlamentu, pana poslance Majmarakise, kterému velmi děkuji za skvělou spolupráci při přípravě této konference. Tato konference byla připravována ve velmi dobrém duchu, což ukazuje, že máme za sebou velký pokrok a že připravujeme prostor pro další spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Minulý rok tato konference zahájila novou kapitolu evropského parlamentářství byla to první příležitost pro poslance Evropského a národních parlamentů zabývat se komplexně evropským semestrem a různými politikami tohoto semestru. Stovka poslanců z 26 zemí se účastnila loňské konference a letos jsem rád, že tady máme přes 150 zástupců národních parlamentů. Myslím si, dámy a pánové, že to vysílá velmi silný signál, že obě dvě strany chtějí posilovat spolupráci a demokratickou kontrolu Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Chceme se společně zamýšlet eh, nad prohlubováním Evropské měnové unie a její demokratické kontroly. Spolu budeme řešit výzvy, kterým čelíme jako poslanci a poslankyně. V loňském roce se nám podařilo postavit koordinaci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem na institucionální úroveň a v letošním roce tuto spolupráci budeme ještě prohlubovat. Budeme se těšit na třídenní zasedání na různá témata, která se všechna týkají prohlubování Evropské měnové unie a doufáme, že zajistí otevřenou diskusi a posílí demokratickou legitimitu v nových vývojích pro struktury řízení ekonomiky. Během tohoto parlamentního týdne budou také organizovat své akce politické kluby. Chtějí posílit i interní diskusy. Cílem tohoto zasedání je zajistit, abychom si lépe rozuměli eh, v různých tématech, v různých oblastech evropské politiky. Dámy a pánové, chceme ale učinit ještě krok dále. Rádi bychom vytvořili společný politický prostor, kde je možné posilovat a provádět demokratickou kontrolu jsem hluboce přesvědčen, že poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů nestojí proti sobě, naopak jsme partneři v eh, tomto úsilí. Společně máme vést k odpovědnosti vlády a máme také zajišťovat dodržování demokratické kontroly. Všichni víme, že demokratická integrace bude fungovat pouze tehdy, bude-li vycházet z úzké spolupráce poslanců Evropského parlamentu a národních parlamentů. Lisabonská smlouva je často nazývána smlouvou parlamentu a konečně bere tuto nutnost v potaz. Tato smlouva posílila roli národních parlamentů, ale i parlamentu evropského. Národní parlamenty mají více pravomocí v evropské politice, především co se týče informace a, a zajišťovat informací o subsidiaritě a jejího zajišťování. Smlouva také hovoří o nutnosti spolupráce těchto orgánů a vytváří meziparlamentní spolupráci mezi národními parlamenty a mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Evropský parlament učinil mnoho kroků, ze kterých vyplývá, že chce posilovat parlamentní dimenzi Evropské unie. V roce 2009 přijal usnesení. Tehdy perspektiva parlamentarismu v Evropě vypadala velmi růžově, ale když se podíváme na to, co probíhalo v mezičase během krize, tak vidíme, že situace vypadala jinak. Evropa se v podstatě potácí z jednoho krizového samitu k druhému a rozhodnutí, která mají vliv na všechny Evropany, činí za zavřenými dveřmi stále více evropské samity. Samitu byla spousta. Zdá se, že jsme všichni fixováni na zasedání předsedů vlád. A musím říci, že několikrát jsem trochu provokativně to nazval moderním vídeňským kongresem a to oslabovalo roli evropských parlamentů a národních parlamentů v přijímání příslušných rozhodnutí. V době krize je to možná výjimečně přijatelné. Nicméně z této výjimky se nesmí stát pravidlo. Pokud pod dojmem krizového řízení parlamenty, a to jak národní, tak Evropský parlament, jsou vytlačeni na okraj, nemají pocit, že byli vytlačeni na okraj, pokud parlamenty, jak zde často slycháme například v Bruselu, svou práci mají pocit, že jejich práce je vnímána jako brhání časem, a pokud parlamenty vlastně nejsou zapojeni do procesu přijímání rozhodnutí, tak je to skutečně vývoj, který je znepokojující. A my musíme takovémuto vývoji čelit. V rámci stávajících procesů, které se týkají bankovní unie, zažívá Evropský parlament to, že Eh, v rámci jednotného mechanismu řešení problémů bank jsou určité části, které byly vyjmuty z procesu spolurozhodování, tedy rozhodování rady a parlamentu v podstatě v průběhu vyjednávání a nyní byly takto vyjmuty a mají být eh, upraveny na mezivládní úrovni pouze. Je jasné, že parlament se proti něčemu takovému bránit musí. My nechceme, aby bylo více Evropy a méně parlamentarismu. Tady se vždy budeme stavit proti. Pozitivní vývoj je to, že se nyní zajímáme o to, co se děje v sousedních zemích, že roste naše povědomí o tom, že v Evropě všichni sedíme na stejné lodi. Dámy a pánové, smysluplným krok, který nás přednese směrem více k evropské ekonomické vládě či jaké zprávě je jistě něco, co podléhá debatě národních parlamentů a také Evropského parlamentu. A to společně, neboť základ jakéhokoliv hospodářského řízení v Evropě a hospodářské zprávy v Evropě je něco, co musí být samozřejmě postaveno na společném parlamentním základu. Proto je parlamentní týden, kde se setkávají zástupci parlamentu národních a parlamentu evropského společně s výroční zprávou o růstu a také pokynů pro jednotlivé země. Toto je vlastně zásadním krokem v rámci našich debat k vytvoření nové formy evropské demokracie. Způsob, jakým nyní zde spolupracujeme, vážené dámy a vážení pánové, v této formě v Evropě dosud vůbec neexistoval. Všichni zatím nevíme, jak se toto bude vyvíjet dále, protože toto, co zde šiníme, je skutečně něco naprosto nového. Je to nová dimenze parlamentní spolupráce. Ale právě toto eh, je vlastně velice zajímavé na celé věci. A proto, dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že jste zde. 150 zástupců národních parlamentů zde máme, což je nesčetná skupina. Já nevím, zda zde máme 50 či více předsedů výborů, jak z Evropského parlamentu, tak z národních parlamentů. Máme tady celou řadu kolegů předsedů parlamentu českých států, kteří se dnes dostavili, přišli mezi nás. Dámy a pánové, já si myslím, že pomocí toho, co jsme začali, a doufám na základě vzájemného respektu a důvěry, budeme v naší práci pokračovat a tak vytvoříme rámec, který multipli, hm, početné exekutivy v Evropě, komisi, radu, tento exekutivní blok, který potřebuje Evropa jistě, že my toto doplníme jakýmsi rámcem, který bude sestávat z národního evropského parlamentarismu. Proto vás zde, milí kolegové, milé kolegyně, ještě jednou srdečně vítám a těším se na úspěšnou a intenzivní debatu tento týden. Peter, kolega Maimarakis. Prosím, pane kolego Maimarakisi. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane předsedo Evropské komise, pane předsedo Evropské rady, dámy a pánové, vážení kolegové z Evropského parlamentu a národních parlamentů. Jsem velice rád, že dnes mohu vystupovat na takovéto dlouze očekávané konferenci, která oficiálně inauguruje řecké předsednictví, respektive jeho parlamentní dimenzi. Je to v podstatě první ze sedmi plánovaných konferencí. Konference pro hospodářské řízení probíhá po druhé. Loni proběhla v říjnu ve Vilniusu během litevského předsednictví. Jejím cílem je zajistit aktivnější účast a konzultace mezi parlamenty, a to o otázkách, které se týkají ekonomických, finančních a fiskálních mechanismů. Jinými slovy, jsou to mechanismy, které vytvořila Evropská unie, aby mohla čelit krizi a aby mohla také eh, dopracovat Evropskou měnovou unii a zajistit, aby tyto bolestné situace se neopakovaly. Jsem velice rád, že tato konference probíhá tady v Evropském parlamentu a jsem také velmi rád eh, dobré spolupráci mezi Evropským parlamentem a Národními parlamentem. To určitě má pozitivní výsledky. Je potřeba, aby to podporovali všichni, všichni přímo volení zástupci i poslanci Evropského parlamentu, protože my všichni zastupujeme evropské občany, občany Evropské unie. My jsme se velmi soustředovali na tuto přípravu, to zmiňoval také pan předseda Schulz. A děkujeme také všem kolegům z národních parlamentů, kteří nám pomáhali v této přípravě. Tato konference je, myslím, dobrým symbolem toho, že Evropský parlament a národní parlamenty se vzájemně doplňují, že mezi nimi může panovat synergie, která může překonat demokratický deficit, který bohužel stále v některých prostorech v Evropě existuje. Rok 2014 eh, byl signálem určitého nového začátku pro tuto spolupráci. Tyto ekonomiky, naše ekonomiky se postupně znova dostávají k růstu po 18 měsících recese. Inflace má zůstat nízká podle předpokladu Evropské komise a také se předpokládá, že dojde k vyrovnání evropské ekonomiky. Hrubý národní důchod v EU i v eurozóně mírně poroste, zatímco místní poptávka, vývozy a konkurenceschopnost půjdou nahoru. Pochopitelně zaznamenali jsme i určitou destabilizaci kvůli špatné politice členských států a nedostatečnému dozoru evropských orgánů. Ale také to bylo kvůli nedostatečným evropským mechanismům. Toto jsou všechno problémy, které eh, prohloubily nejistotu, která dnes panuje. A to myslím, že je jedna z největších výzev Některé země jsou příliš zadluženy, stále existuje fragmentace trhu, máme velkou nezaměstnanost především mladých a to je stále problém, který trochu negativně kompenzuje určité lepší finanční a fiskální výsledky. Kromě toho se také zvyšují rozdíly mezi severem a jihem, a dochází k neustálemu přenosu kapitálu a pracovních sil, což v podstatě vede k tomu, že se stávající problémy ještě zhoršují. Pokud dovolíte, tak bych krátce hovořil o své zemi. Řecko zažívá chronické strukturální nedostatky, které vedly k propuknutí krize, nicméně už nějakou dobu Řecko provádí příslušný program, hospodářský program a ten vede k výsledkům. Řecko například snížilo deficit o 13,4 s tím, že primární deficit se snížil o 10,8 bodů a také koncem roku 2013 jsme zaznamenali první pozitivní známky. V tuto chvíli máme jednu z nejmenších, nejnižších inflací v eurozóně, a také se snižuje deficit běžného účtu a podařilo se nám znovu získat dvě třetiny konkurenceschopnosti ztracené v roce 2001 až 2009. Také došlo k rekapitalizaci bankovního systému, privatizaci otevření uzavřených profesí, reformě penzijního systému a došlo také k radikálním změnám v oblasti veřejné zprávy, spravedlnosti, zdravotnictví, vzdělávání, eh, trhu práce a trhu služeb a produktů. My jsme se pokusili tyto problémy začít řešit. Pochopitelně jsme za to platili obrovské socioekonomické náklady, což eh, trochu snížilo důvěryhodnost tohoto programu. HDP se snížil v roce se o jednu čtvrtinu od roku 2009 v podstatě 6 let jsme měli recesi, nezaměstnanost je na 27% a u mladých lidí dokonce 57%, takže v podstatě jedna třetina lidí je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. Takže tyto reformy skutečně bolí. Reformy, které byly potřebné na základě tohoto programu. Snižovala se také životní úroveň, to všichni viděli, docházelo k dramatickým změnám. Lidé přinášejí veliké oběti. Pochopitelně, že podobně jsou na tom i další jižní země, což vede k navýšení euroskeptických tendencí, které podporují i ostatní členské státy, které se nedívají pozitivně eh, na navýšený hospodářský příspěvek, který mají přinášet eh, prostřednictvím zásady solidarity a sociální koheze. Proto je potřeba, aby vznikly viditelné konkrétní výsledky, které pocítí každodenní občané. protože to bude ve prospěch eh, celé Evropy a její koheze, což je koheze je pochopitelně jedním ze základních principů. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v listopadu loňského roku a bylo vydáno AOG, které hovořilo o tom, že je potřeba zvýšit konkurenceschopnost v EU a to trvale udržitelným způsobem. Nicméně velkou překážkou posilování růstu a zaměstnanosti v Evropě je nedostatek likvidity na trhu. Týká se to především malých a středních podniků. Další zásadní problém je restriktivní fiskální konsolidace. Na druhou stranu, rychlé zavádění bankovní asociace a unie je také důležitým předpokladem posilování růstu. SSM je mechanismus, který se zavádí do praxe s tím, že Evropská rada se nedávno dohodla na hlavních charakteristikách mechanismu jednotné konsolidace. Tyto mechanismy spolu s legislativními iniciativami mají zlepšit důvěru středatelů a tím snad přeruší ten negativní cyklus, který v tuto chvíli existuje mezi bankami a veřejnými financemi. Členské státy a jejich vlády se musí snažit vytvořit zdravý bankovní systém, který bude imunní proti hrozbám, tak aby bylo více prostředků na půjčky a aby následně mohla být lépe financována reálná ekonomika. Dámy a pánové, pokud se nesoustředíme na řešení problémů skutečné ekonomiky, tak nebudeme schopni dosáhnout svých základních cílů, nebudeme schopni řešit problémy občanů, řešit krizi, která má dopad na celou naši evropskou rodinu. Protože co se občanů týče, tak to nejsou jenom čísla. Jde o problémy skutečných lidí a na ty se musíme soustředit. Mají od nás velká očekávání, očekávají, že vytvoříme nová pracovní místa a vyrovnáme nerovnováhu. Rok 2013 byl první chvíli, kdy jsme trvali na plném provádění evropského semestru. Byl to úspěch, byť pochopitelně existují určité rezervy. Doporučení členským státům byla vyvážená Byly také stanoveny jasné a měřitelné cíle a přitom členské státy dostaly určitý manevrovací prostor, v rámci kterého si můžou namixovat politiky, kterých se budou držet. Kromě toho také ta doporučení byla řádně diferencovaná a umožněná to lépe se soustředit na individuální problémy členských států, a to především zemí, jejichž makroekonomika je nevyrovnaná. Největší problémy jsme zaznamenali při sledování a implementaci těchto doporučení v minulém roce. Co se týče fiskálních aspektů, tak eh, byl zaváděn takzvaný two-pack. To je určitý legislativní rámec, který možná mohl být trochu lépe vyhodnocen. Konkretizace strukturálních reform také působila určité problémy, především co se týče hodnocení národních reformních programů. Pochopitelně důležité jsou také makroekonomické nerovnováhy a je potřeba věnovat jejich doporučením, doporučením, které se jich týkají větší pozornost. Je potřeba také zajistit opravdu rozumná rozhodnutí v této oblasti. A je potřeba tady nepodceňovat roli evropských parlamentů a národních, Evropského parlamentu a národních parlamentů. Je potřeba, aby parlamenty řešili solidárně problémy občanů. Já vím, že jsme udělali veliký krok, ale máme ještě hodně toho před sebou. Spravedlnost a transparentnost. To jsou charakteristiky, které musí provázet eh, všechna naše opatření. Mají-li tato opatření být důvěryhodná a mají-li být efektivní a přijímána občany. To jsou všechno věci, kterými se v Evropské unii zabýváme. Je to pro nás důležité, takže se velice těším na tento finanční a ekonomický dialog a chtěl jsem vám velmi poděkovat za pozornost a ubezpečí vás v tom, že řecké předsednictví se bude snažit maximálně podpořit spolupráci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Děkuji kolegovi Majmarakisovi. A nyní uděluji slovo předsedovi Evropské komise Jose Manuelovi Barozovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Evropského parlamentu, Řeckého parlamentu, Evropské rady, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu i národních parlamentů, dámy a pánové. Především mnohokrát děkuji za pozvání na tuto důležitou konferenci, protože Evropský parlamentní týden určitě sehraje velmi konstruktivní roli v tom, že umožní různým hlasům aby se setkali, takovou tu diskusi, takovéto setkání myslí potřebujeme, máme-li posílit demokratické základy Evropské unie. Myslím si, že všichni z nás máme evropské ambice. A stále jsme nevyužili zásadní ekonomický potenciál a proto chceme najít ten nejlepší způsob, jak to napravit. Jak znovu nastartovat trvale udržitelný růst, do kterého budou, ze kterého budou benefitovat všichni. Já vím, že tato očekávání, tyto ambice někdy vedou ke kritice a k netrpělivosti, na tom není nic špatného, ale nesmíme zapomínat na výchozí pozici a na pozici, ve které jsme teď. Co se týče řízení ekonomiky, tak Evropa měla velké problémy už před krizí. A myslím, že vám nemusím říkat, jak složitá situace od té doby panovala. Pravda je, že je potřeba opravovat loď uprostřed bouře. A v podstatě to je přesně to, co děláme. Krize nastartovala politické momentum, které nám umožnilo provést změny, které před krizí nebyly možné. Dokonce některé tyto změny byly nemyslitelné a rok po roce, krok po kroku měníme systém řízení evropské ekonomiky do podoby, která je oproti eh, předkrizovou situací nepoznatelná. Pochopitelně, že řešení zatím není dokonalé, nežijeme v ideálním světě, všechno to má velké rezervy a myslím, že dnešní diskuse nám ukážou, že opravdu je co zlepšovat. Což je běžné u každé zásadní politické diskuse, včetně této. Nicméně je vidět, že máme za sebou velký pokrok, pozoruhodný pokrok, a to za krátkou dobu. Je potřeba uznat problémy, které stále existují v Evropě. Je potřeba uznat, že stále máme velkou nezaměstnanost, že v některých zemích je sociální situace opravdu nouzová, ale na druhou stranu je potřeba být pišný na opatření, která jsme učinili na evropské úrovni v oblasti řízení ekonomiky. Vytváříme předpoklady pro to, aby se takováto krize neopakovala a pokud znova přijde, takže na ně budeme schopni reagovat. Nezapomínejme na to, že ještě před dvěma lety se hovořilo o tom, že Řecko opustí eurozónu. A dnes Řecko předseda Radě Evropské unie. Zrovna vystoupil předseda řeckého parlamentu a říkal, že Řecko se velmi pišně ujalo své předsednické role. Někteří analytici a tzv. odborníci dokonce říkali, že se rozpadne eurozóna. A teď do eurozóny přistoupil další stát, Lotyšsko. Poté, co provedlo velmi tvrdé reformy. A nezapomínejme ani na to, že někteří dokonce říkali, že se rozpadne celá Evropská unie. A přitom nedávno do Evropské unie vstoupil 28. stát Chorvatsko. Nezapomínejme na to, že některé země, které, se, které jsou součástí programu, teď mají lepší podmínky na trhu než země, které nepotřebovaly takovéto programy. U některých těchto zemí zaznamenáváme dokonce vyšší růst než ve zbytku eurozóny. Některé tyto země dokonce, jako třeba Irsko, úspěšně absolvují takovýto program, už jej nepotřebují. To tež platí třeba pro Španělsko a jejich program a asistence finančnímu sektoru. Takže je důležité se podívat na to, jaká byla výchozí situace, jaké jsou podmínky teď a jaké problémy jsme na samém začátku měli. Chci jenom velice krátce zmínit problémy, se kterými jsme se potýkali v minulém systému. Za prvé, a to je asi nejdůležitější bod, evropský systém řízení ekonomiky byl příliš měkký. Nedostatečný. Nedostatečně tlačil na strukturální reformy potřebné v členských státech. Někde dokonce nedostatečně kontroloval národní účty. Evropská komise se musela spoléhat na statistiky, které nebyly vždy v pořádku, nebyly vždy správné. A to z toho důvodu, že je měla na starosti pouze vnitrostátní úroveň. Potřebovali jsme tedy provádět reformy v zemích mezi jednotlivými ekonomikami Všimli jsme si toho, že něco nefunguje, ale nebyli jsme schopni zajistit nápravná opatření. Zajistit, že provedou národní vlády. Co se rozpočtu týče, tak v podstatě eurozóna měla jasné cíle a Evropská komise měla možnost hovořit eh, silným hlasem, ale ne moc provádět. V podstatě v letech před krizí řada, neli většina zemí eurozóny, úplně klidně porušovaly rozpočtové limity, které si sami stanovili. A když jim komise připomínala, že to je nezodpovědné, tak eh, na to nedávali pozor, ale v podstatě my jsme je v té době mohli maximálně upozornit na to, že se nám to nelíbí. Pokud některé z členských států by neporu, neporušovaly pakt stability a růstu, tak by se nedostali do té situace, eh, do které se dostali, když přišla finanční krize. A za třetí, neměli jsme na evropské úrovni adekvátní opatření pro kontrolu finančního sektoru. Přičemž národní orgány nebyly schopny problémy zabrzdit. Nezapomínejme na to, že finanční dozor byl v podstatě plně v rukou vnitrostátní úrovně. A u některých bankovních systémů členských států národní orgány dozoru nepoukazovaly na žádné problémy. Teď jsme vytvořili jednotný systém dozoru. Tehdy v minulosti jsme ani neměli evropský systém pro řešení problémů bank i když bylo jasné, že se daná banka eh, řítí k bankrotu a že to bude větší problém, větší sousto, než které bude schopno zkousnout jeden, jeden členský stát. A následně některé státy čelili bankovnímu dluhu, který několika násobně převyšoval HDP dané země. A to se všechno stalo za dozoru národního orgánu. Obecně řečeno, nekompletní unie vytvořila pocit důvěry, který nebyl podstatněný v době, kdy se nám dařilo a následně se problémy dostaly zcela mimo kontrolu, jakmile se změnila ekonomická situace k horšímu. A tato nejistota byla naším největším nepřítelem. Pravidla, která jsme měli pro Evropskou měnovou unii, prostě nestačila v době nestability. A pouze, když přesvědčivě se vydáme na cestu k hlubší a skutečné ekonomické a měnové unii, ve které budou integrovány veškeré politické a ekonomické oblasti, budeme schopni vydat se na cestu, která nám umožní řešit tyto problémy. Takže řekněme to jasně. I když krizi nespůsobila Evropská unie, Tady se opravdu krize nezrodila, zrodila se jinde. Ta krize byla vlastně výsledkem špatných a někdy nezodpovědných rozhodnutí finančního sektoru, případně akumulací přílišného dluhu národních vlád. Na druhou stranu ale Evropská unie a eurozóna strukturálně a architektonicky nebyla připravena na to, aby obstála v takovéto krizi a museli jsme najednou reagovat na velmi dramatickou situaci. V podstatě najednou jsme museli hasit požár a na tom spáleništi stavět nějakou novou stavbu. Já vím, že ještě máme velké rezervy, ale v tuto dobu je situace úplně jiná. Máme jasná pravidla, díky balíčku šesti a dvou legislativních opatření, které přijaly evropské instituce, lépe sledujeme národní politiky a lépe je koordinujeme. Máme také vydávána specifická doporučení a evropský semestr a celý tento proces je zacílený a transparentní. Máme také nové jednotná, nová jednotná pravidla pro banky, nový evropský systém dozoru a také vytváříme nový systém řešení problému bank, což je v podstatě poslední prvek, který potřebujeme k dokončení bankovní unie. Navíc politicky víc vysíláme signál, že euro zůstává, že jsme všichni na stejné lodi a všichni se musíme eh, zhostit své části odpovědnosti, tak aby prostě ta pomyslná loď eh, byla suchá, aby do ní neteklo, aby plila dále. Řízení evropské ekonomiky se zásadně změnilo. Výsledek nezávisí ani tak tolik na struktuře systému, ale spíše provádění na národní úrovni příslušných opatření a také závisí na legitimitě reformních snah ve všech členských státech a v Evropě jako celku. Je jasné, že co se legitimity týče, tak je problém vyřešen. Před krizí jsme možná dostatečně nechápali, že to, co se stane nebo nestane v jedné zemi, může mít skutečný negativní dopad na jiné země. A z toho důvodu potřebujeme společné řízení ekonomiky, a to takové, které je demokratické a zodpovědné na úrovni evropské i vnitrostátní. A proto Role Evropského parlamentu a národních parlamentů je tak důležitá, má-li tento proces být řádně prováděn a má být, má být legitimní. Když se podíváme na zlepšení institučního rámce během posledních pár let, na eh, změnu pozitivní rozpočtu, snižování deficitu, na strukturální reformy, tak si myslím, že země, které se účastnily programu, eh, jsou velmi dobrým a úspěšným příkladem a prostě je potřeba přiznat, že jsme odvedli velký kus práce. Nicméně sociální a ekonomické podmínky jsou stále složité a navíc probíhá velké drama nezaměstnanosti v Evropě, a to především nezaměstnanosti mladých. A proto v AGS v roce 2014 jsme neměnili priority, protože se domníváme, že stávající priority je potřeba zachovat. Je, mít, je potřeba mít fiskální konsolidaci prorůstovou, je potřeba financovat eh, reálnou ekonomiku, protože tady pořád existují velké rozdíly mezi členskými státy a to by nemělo být v rámci měnové unie, v rámci jednotného trhu. Také podporujeme strukturální reformy, a snažíme se bojovat s nezaměstnaností a sociálními dopady této krize a snažíme se modernizovat státní zprávu. Nacházíme se v klíčové fázi této krize, pomalu se startuje, pomalu začíná růst. Nicméně vystoupit z recese ještě nestačí. Tím krize neskončí. Krize skončí, až nebudeme mít tak vysokou nezaměstnanost a z toho důvodu je potřeba se i nadále soustředit na prorůstová opatření, na opatření zvyšující konkurenceschopnost, chceme-li zajistit eh, obnovení růstu. Největší problém krize překonáme, pokud bude náš systém dat důvěryhodný, pokud se nám podaří postupně vytvářet skutečnou hospodářskou a měnovou unii. Někteří analytici občas říkají, že se krize objevila kvůli jednomu, dvěma eh, individuálním rozhodnutím, ale to není pravda, ze zkušenosti vám to mohu říci. Když jsme o tom diskutovali s partnery z Ruska, se Spojených států, z Japonska, z Číny, tak oni v podstatě se nás neptali na deficity konkrétní země nebo na to, co udělá Evropská centrální banka, ale ptali se nás na to, jestli skutečně chceme mít hospodářskou a měnovou unii. To je politická otázka. Byly učiněny mnohé kroky. Evropská centrální banka, banka je učinila, ale všechny tyto kroky byly možné jenom proto, že byl vytvořen prostor pro skutečnou a hlubokou měnovou a hospodářskou unii. A členské státy se k tomuto projektu přihlásily, snižovaly své deficity a prováděly strukturální reformy. Dohodli jsme se na zprávě čtyř předsedů. A já jsem ji spolu předkládal s ostatními předsedy různých institucí a trhy najednou začaly věřit tomu, že to myslíme vážně, že ta opatření provedeme, že změníme způsob své práce protože v podstatě v nějakou dobu třeba v G20 jsme byli velmi slabým článkem řetězce, ale najednou, když jsme učinili toto opatření, tak nám začali věřit, že tyto nerovnováhy překonáme. A z toho důvodu je potřeba dopracovat bankovní unii a ta nebude hotová, než budeme mít a, jednotný mechanismus pro řešení bankovních problémů. A proto také apeluji na radu a na parlament, aby se dohodli. Aby se dohodli ještě před evropskými volbami obě dvě strany budou muset ustoupit. Prostě nemůžeme říct žádná strana, že neustoupí. A já doufám, že řecké předsednictví s podporou Evropské komise se dohodnou co nejrychleji. Kromě toho také musíme zvýšit legitimitu a odpovědnost, o tom už jsem hovořil několikrát. Je potřeba zavést víceúrovňový systém odpovědnosti, tak aby jak si byla zodpovědná ta úroveň, která rozhoduje. Ale přitom musí brát v úvahu i další úrovně, kde to rozhodnutí bude mít dopad. Takže potřebujeme, a to je můj osobní názor, lepší koordinaci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Evropská komise je zodpovědná Evropskému parlamentu, je připravena také spolupracovat s národními parlamenty. Pochopitelně do míry možné jsme už to činili nějakou dobu. Loni v listopadu jsme třeba poprvé eh, vydali stanovisko k návrhům národních rozpočtů. Následně se tady evropská národní úroveň ještě více zbližují. Kolegyně a kolegové, když se nad tím zamyslíme, v podstatě před pár lety, kdyby se někdo zeptal, jestli by bylo možné, aby se Evropská komise vyjadřovala k národním rozpočtům, tak by většina lidí řekla, že ne, že to je prostě nemyslitelné. Zatímco dnes kvůli krizi, jsme se na tom jednohlasně dohodli. Že prostě je potřeba v této oblasti něco udělat. A je jasné, že jsme ochotni konzultovat tyto věci s národními parlamenty. S tím, že národní parlamenty pochopitelně mají své vlastní pravomoce, komise tam nemá žádné právo veta, ani nemůže měnit návrhy národního rozpočtu, ale minimálně o tom může s národními parlamenty diskutovat. A to je důležité, protože nám to umožní prohloubit řízení evropské ekonomiky. Takže si myslím, že evropský semestr probíhá lépe. Je potřeba, aby se s tím všichni identifikovali. Zatím to byla záležitost politických elit a odborníků. Je potřeba, aby se s tím stotožnili lidé aby věděli, že když připravujeme rozpočet, tak je potřeba o tom konzultovat s partnery na všech úrovních. Je potřeba, aby v této oblasti spolupracovala národní úroveň a evropská úroveň. Evropský kontext musí být uznáván a státy si musí uvědomit, že když činí rozhodnutí, tak to má dopady na jiné země. A to je v podstatě přístup na kterém se zakládá tento parlamentní týden. A proto také Evropská komise má zájem o hlubší spolupráci nejenom s Evropským parlamentem, ale s národními parlamenty. A teď si myslím, že můžeme říci, že už Máme za sebou technickou a instituční úroveň, teď je potřeba, aby probíhala skutečná politická diskuse. A jak jsem říkal, několikrát v Evropském parlamentu. Jsem ochoten se všemi s vámi z národních parlamentů o tomto diskutovat. Myslím si, že teď je ta chvíle, že nemůžeme předpokládat a předstírat, že to je jenom technická, byrokratická diskuse. Potřebujeme Evropskou unii, která je skutečně demokratická. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu předsedovi Barrosovi a nyní předávám slovo panu Van Rompuyovi. Mr. President. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážený předseda Řeckého parlamentu, vážený předsedo Evropské komise, předsedové národních parlamentů, poslanci národních parlamentů, europoslanci, dámy a pánové. Je skutečně potěšením být mezi vámi dneska na tomto druhém setkání, které umožňuje toto meziparlamentní setkání na základě článku 13 smlouvy o stabilitě. V rámci takových meziparlamentních setkání, jako je dnešní setkání, se snažíme lepším způsobem provádět kontrolní roli jednotlivých národních parlamentů a samozřejmě i jejich exekutivní zapojení do evropského rozhodovacího procesu a zároveň možnost konfrontovat své myšlenky, přístup s ostatními kolegy. I když každý národní parlament zůstává zodpovědný za své vlastní hospodářské politiky, svého parlamentu, za svůj vlastní rozpočet, tyto pravomoce jsou nyní vykonávány v rámci kontextu skutečných ohromných vzájemných závislostí a v rámci určitého rámce, který vytváříme společně, proto abychom se snažili řešit toto vzájemné propojení. To vzájemné propojení, tato závislost je samozřejmě nejakutnější tam, kde země sdílí společnou měnu. Ovšem smlouva hovoří velice jasně v článku 121 který se týká celé Evropské unie. A nyní cituji, členské státy by měly nahlížet na své hospodářské politiky jako na oblast společných obav, společných zájmů a měly by je koordinovat společně s radou. Dámy a pánové, hospodářská krize, která nás zasáhla před eh, pěti lety znamenala největší ekonomický pokles v západním světě od velké krize v 30. letech. Poukázala na nedostatky v národních hospodářských politikách v rámci našeho jednotného evropského trhu i zároveň struktury celé eurozóny. Všechny evropské členské země Evropské unie zaplatili vysokou cenu za nedostatek dohledu nad bankami a za jejich nezodpovědné řízení rizik. Veřejný i státní dluh byl dalším důvodem krize a obrovské chyby byly rovněž eh, vykonány v průběhu prvních deseti letech fungování eurozóny. Hodně naší práce v posledních několika letech znamenalo opravu vyrovnání těchto nedostatků na každé z těchto úrovní. Udělali jsme obrovské úsilí, obrovskou práci na národní úrovni a to nejenom v těch zemích, které byly v těch hlavních, o kterých se hovořilo v titulcích, v médiích. My všichni, všichni jsme museli reagovat na strukturální záležitosti a dlouhodobé změny naší ekonomické situace. Když se podíváme na Evropskou unii jako na celek, vidíme zde veliké nedostatky, i když zde máme společný finanční trh. Bohužel neměli jsme dostatečné společné regulace, dostatečný společný dohled nad tímto trhem. Proto jsme tyto aktivity prováděli odděleně a neúčeně. Od té doby jsme ovšem přijali ohromné množství legislativy, která umožňuje společná posílená pravidla a ti, kteří se chtějí přidat do bankovní unie, ti budou mít k dispozici systém společného dohledu. Zároveň jsme zjistili, že naše společná pravidla u dluhu a deficitu nebyla aplikována a pokud se aplikovala, nebyla dostatečná. I toto jsme řešili, i tyto problémy se postupně řešili a vytvořili jsme procedury, postupy v rámci takzvaného evropského semestru, které umožní koordinovat hospodářské politiky jednotlivých zemí na základě a v rámci různých oblastí. Snažíme se detekovat a opravovat možné ekonomické nerovnováhy. V neposlední řadě na úrovni eurozóny, kde Maastrichtská smlouva nepředpokládala samozřejmě žádnou krizi tohoto rozsahu, jsme vytvořili určitý mechanismus záchrany, který byl přetaven v Evropský mechanismus stability a který představuje silnou koordinaci hospodářských politik tak, jak je stanovena v smlouvě o stabilitě. A my pokračujeme v této práci. Vytvořili jsme něco, čemu říkáme bankovní unie. ECOFIN a Evropská rada z posledního měsíce byly klíčovými prvky v jeho tvorbě. A nyní dovolte několik slov k bankovní unie, která je opravdu cílem našich posledních dohod, především jednání poslední Evropské rady minulý měsíc. Představitelé jednotlivých vlád a států to eh, přislíbili, eh, že k tomu dojde v prosinci a skutečně k tomu došlo přicházíme z bankovní unie ve třech částech. Je to supervize, řešení problému a záruka vkladů. A jak to vypadá konkrétně? Nejprve záruka vkladů zajištění vkladu. Máme zde novou směrnici, která vytvoří unifikovanou unifikovaný základ, a na které se dohodla Rada a Evropský parlament dva dny před setkáním Evropské rady. Druhá oblast se týká dohledu. Jednotný mechanismus dohledu bude fungovat nejpozději v listopadu tohoto roku a paní Daniel NUI eh, bude řídit tento mechanismus. Určitá kontrola stavu jednotlivých bank se připravuje připravuje Evropská centrální banka předtím, než převezme tuto novou roli dohledu. A třetí oblast rezoluce, pomoc bank. Máme zde směrnici o sanaci bank, která bude harmonizovat pravidla v této oblasti, na které se dohodl parlament a rada těsně před summitem v prosinci. Ovšem to, co je nejdůležitější, je to, že ministři financí nalezli konsenzus u mechanismu jednotného řešení problému bank. Máme zde dobrou dohodu společně s Evropským Evropským parlamentem a já opravdu doufám, že k tomu dojde velice rychle, tak abychom zajistili, že rámec bankovní unie bude odsouhlasen do konce tohoto volebního cyklu. A volám potom, aby Rada i parlament společně nalezli konsenzus. Rozsah a rychlost těchto eh, výsledků by neměla být eh, podhodnocená pro eurozónu. Je to největší krok vpřed od vytvoření samotného eura my konečně se odkláníme od propojení těch selhávajících bank a vládních financí, čímž chceme oživit opětovně naše ekonomiky. Bankovní unie opětovně potvrzuje plné odhodlání, angažovanost našich vedoucích představitelů v silnou, stabilní eurozónu. Naše politická vůle zůstává neměná. Existenční krize, hrozby které jsme viděli, které hrozily eurozóně, jsou za námi. A to především díky tomuto velkému politickému odhodlání a vůli. Do konce letošního roku hlavní prvky mé zprávy a zprávy čtěž prezidentů o skutečné hospodářské a měnové unii by měly být již Eh, funkční. A zatímco realizujeme a reagujeme na problémy eurozóny, máme zde novou architekturu eurozóny, která bude otevřená i pro země mimo eurozónu. Dosáhli jsme další pokrok eh, i na Evropské radě v prosinci na právě té části H, hospodářská unie v rámci hospodářské a měnové unie. To znamená, že jdeme nad rámec evropského ekonomického evropského semestru. Je to šesti balíček, dvou balíček, fiskální kompakt a snažíme se to komplementovat partnerstvím pro konkurenceschopnost, růst a tvorbu pracovních míst. Hlavním smyslem je podpořit klíčové strukturální reformy, které jsou důležité pro zdravé fungování ekonomické a hospodářské unie, prostřednictvím vyrovnaného rozpočtu, posílení národního převzetí odpovědnosti na základě společných partnerství, dohody. Vidím, chceme více zodpovědnosti, více zaangažovanosti oblasti, více investování do zdravých ekonomických politik, více solidarity, lepší podporu a finanční podporu a stimuly. Naším cílem je dosáhnout konečnou dohodu u této části hospodářská měnové unie do října letošního roku. Na Evropské radě v prosinci jsme se opětovně věnovali naši neustávající práci v oblasti konkurenceschopnosti, růstu a tvorby pracovních míst. Hodnotili jsme pokrok v oblasti kompaktu pro růst a pracovní místa, když pan předseda Werner Hore z Evropské investiční banky rovněž eh, nás ujistil o tom, že tato banka bude nadále poskytovat více finančních prostředků především pro malé a středně velké podniky. Nové evropské fondy pro období 2014 až 2020 jsou nyní rovněž k dispozici, včetně iniciativy pro zaměstnanost mladých a iniciativy pro středně Eh, malé a středně velké podniky. A Evropská investiční banka skutečně dosáhla výsledku v této oblasti. Dále jsme mobilizovali všechny síly pro obnovu ekonomik a myslím si, eh, že i na základě a díky úsilí na národních úrovních bude právě rok 2014 rokem, kdy uvidíme nový růst a tvorbu pracovních míst. A nyní, jestli dovolíte, trošku takový celkový obrázek o práci, kterou jsme provedli v posledních čtyřech letech. Postupně se snažíme, aby naše Unie měla nové prostředky, nové nástroje, které opravdu zaváží v řízení našich hospodářských vzájemných závislostí tato práce byla provedena na základě stávajících smluv prostřednictvím evropských legislativních postupů. Ovšem potřebovali jsme vytvořit i nové nástroje, nové instrumenty, které v minulosti neexistovaly a které potřebovaly které musely být ratifikovány a schváleny národními parlamenty. Některé aspekty se týkají Unie jako celku a jiné se týkají pouze eurozóny. Ovšem všechny vyvolaly otázky, které se týkají zajištění demokratické zodpovědnosti. Obecné pravidlo je následující. Zodpovědnost, na národní, zodpovědnost za národní rozhodnutí leží samozřejmě na národních parlamentech, zatímco zodpovědnost na evropské, za evropská rozhodnutí, ta jsou sdílená radou, tam jsou ministři zodpovědní národním parlamentům, ale zároveň i Evropským parlamentem. To znamená, že je zde taková dvojí ochrana, dvojí legitimita, ale zároveň i dvojí určitá složitost celého procesu. Když rozhodnutí totiž zahrnují národní, evropské kompetence, může celá záležitost samozřejmě být mnohem komplikovanější komplikovanější. A právě proto mm, jsme viděli i tyto problémy v průběhu naší práce v některých aspektech. A i když v každé, na každé úrovni odpovědnosti, vlastně na konci dne je to parlament, který je zodpovědný, musíme zároveň řešit i výzvy, které jsou spojené s transparentností a eh, možnosti pochopit všechny naše procedury. Klíčovým aspektem je to, aby národní parlamenty, ať již kontrolují národní rozhodnutí jejich vlád nebo účast jejich vlád na evropských rozhodnutích, Národní parlamenty musí být schopny zajistit odpovědnost a mít dostatečné nástroje, které jim umožní provádět tento úkol. Klíčovým nástrojem je možnost kontrolovat práci národních ministrů pro každý stát je tato odpovědnost na národní úrovni mm, řeší to na základě vlastních eh, legislativy, vlastní tradice. Evropská unie to nemůže mm, udělat za ně, ovšem může napomáhat tomuto procesu, tak jak jsme to udělali prostřednictvím například Lisabonské smlouvy, která umožňuje to, že všechny legislativní návrhy jsou nejprve zaslány na národní úroveň pro zvážení národními parlamenty předtím, než Rada a Evropský parlament přijmou jejich stanovisko. Vytvoření meziparlamentního dialogu podobného této konferenci je rovněž velice důležité. A pokud jde o rozhodnutí na evropské úrovni na základě nových orgánů, které získaly nové úkoly, například mechanismus jednotného dohledu nad bankami nebo úřad, který se bude, tý, který se bude zabývat eh, sanací bank. Co je zásadní v této oblasti, je samozřejmě jejich eh, nezávislost, ale zároveň transparentnost, možnost mechanismů, které umožňují zároveň ex post kontrolu, které jsou důležité pro kontrolu cílů, které byly stanoveny v rámci rozhodnutí, které vytvořily tyto orgány. Evropský parlament zároveň hraje velice důležitou roli, pokud jde o jmenování pracovníků těchto nových orgánů. Dámy a pánové, bez pochyby bychom mohli udělat ještě více, abychom posílili demokratickou legitimitu a zodpovědnost v rámci mechanismů, které jsme vytvořili. Ovšem já pevně věřím v to, že návrhy v tomto ohledu by měly přijít především ze strany parlamentů, samotných parlamentů. A proto se velice těším na myšlenky, názory, připomínky, komentáře, které vzejdou z této konference ze stran jednotlivých parlamentů a zároveň se těším na vaše další analýzy, které se týkají stávajících hospodářských politik. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, Hermane. Milé kolegyně a milí kolegové. Musíme se pokusit strukturovat naši debatu a bohužel vám musíme sdělit, že se ke slovu nedostane každý z vás a rovněž, že ne každý bude mít eh, k dispozici dostatek řečnického času, takže to budeme muset omezovat. Proto několik návrhů jsme strany k debatě. Máme zde 140 zapsaných kolegyň a kolegů ze všech různých úrovní a proto je prosím, aby souhlasili s tím, že omezíme řečnický čas na dvě minuty. Budeme postupovat tak, že bude kolo otázek, následovat bude kolo odpovědí. Tak ty dvě minuty jsou v Evropském parlamentu, milé kolegyně, milí kolegové, dlouhou řečnickou dobu. Nevím, jak je to u vás ve vašich parlamentech, pouze předsedové frakcí mají zpravidla 4 až 5 minut, takže dvě minuty je skutečně pro nás mnoho času. Navrhuji, aby kolegové a kolegyně z národních parlamentů vystoupili vždy jako první a následovat, eh, budou následovat kolegové z Evropského parlamentu v poměru 4 k 1. Navrhuji, abychom nyní začali jakousi předběžnou protokolární fází, krátce to vysvětlím. První čtyři řečníci jsou kolegové a kolegové, kteří z hlediska protokolárního jsou nejvyšší místa předseda řeckého parlamentu, bývalá předsedkyně parlamentu e, národního. Pak zde máme, eh, to se týká francouzského parlamentu, pak zde předseda německého spolkového sněmu, dále kolega či kolegyně z Evropského parlamentu, pokud se někdo přihlásí. Zatím bohužel nemáme žádného kolegu ani kolegyně z Evropského parlamentu, kteří si přejí chopit se slova, což interpretuji jakožto akt nestvořilosti vůči našim hostům. Pokud tedy souhlasíte, budeme takto postupovat. Když jste přišli, tak jste obdrželi, či mm, viděli jste, že na vašich místech ležely lístky, pomocí kterých se můžete hlásit o slovo tak tyto lístky se sbíráme a zde za předsednickým pultem je budeme dále zpracovávat v tom pořadí, jaké byly odezdány. První kolo budu vést já a to další kolo bude vést kolega Majmarakis. Souhlasíte s tímto postupem? Děkuji mnohokrát, to je od vás velmi milé. Pak chci ještě podotknout, že tady my budeme tedy sledovat ten čas, jak dlouho bude kdo hovořit. A já jsem tak nepopulární v Evropském parlamentu právě proto, protože velice rychle ukončuji řečnickou dobu kolegy či kolegyně, pokud již překračuje. Takže i dnes budu velmi striktní z tohoto pohledu. Kolega Majmarakis je znám v řeckém parlamentu tím, že je ještě mnohem radikálnější než já. Nyní jako první bude mít slovo místo předseda řeckého parlamentu Johannes Paragakis. Prosím, pane místo předsedo. Děkuji mnohokrát. Rád bych hovořil o bankovní unii. Víme, že krize, která vypukla v roce 2008, byla nejprve krizí finanční a potom postihla veškeré sektory ekonomik. Není pochyby o tom, že vše povstává z této krize. A proto potřebujeme něco, co by reagovalo tedy na přímo v bankovním sektoru. A zde je zásadní to, abychom obnovili důvěru trhu a zároveň rozvíjeli reálnou ekonomiku. Ten první krok jsme již uskutečnili tím, že jsme vytvořili jednotný mechanismus dohledu. Řecké předsednictví udělá vše, co bude v silách, aby dokončilo i otázku mechanismu konsolidace. Přejeme si, aby jsme, abychom zrealizovali vše, co bylo do doposud naplánováno. Máme tedy mechanismy hospodářské a měnové unie. Co se týče politik řešení krize, zde si samozřejmě nepřejeme, aby došlo například k tomu, co se stalo v případě Kypru. Tady je důležité, aby banky uznaly své vlastní chyby, chyby svých vlastních managementů. Vytvoření bankovní unie eh, zároveň potřebuje aby existoval stabilnější finanční sektor, protože veškeré tyto prvky jsou propojeny a samozřejmě je třeba rovněž zohlednit reálnou ekonomiku, které potřebujeme zajistit dostatek likvidity, aby mohl být růst. Toto vše je velice důležité pro Evropskou unii. Je třeba, aby se toto zohlednilo také v rámci schůze G20. Je třeba, abychom tedy bankovní unii zrealizovali tak, abychom zajistili stabilitu finančního sektoru v celé Evropské unii. Toto zajiští rovněž stabilnější úlohu Evropské unie v rámci celosvětového kontextu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní bude mít slovo zástupkyně Litevského parlamentu. Děkuji za slovo. Vážení prezidenti, předsedové, vážení poslanci národních parlamentů, europoslanci, dámy a pánové. Dovolte, abych poděkovala, abych poděkovala řeckému parlamentu a Evropskému parlamentu za to, že svolali toto druhé zasedání naší konference. Jistě víte, že inaugurační setkání této konference proběhlo ve Vilniuse v říjnu minulého roku a v průběhu této konference došlo k několika důležitým rozhodnutím ohledně praktického organizování této konference. Konsenzuálně bylo dohodnuto, že to bude meziparlamentní konference, která se bude zabývat hospodářskou zprávou a řízením Eh, finanční záležitosti v Evropské unii a zároveň jsme se dohodli, že zahájíme tento vilniuský proces tím, že připravíme návrh eh, řádu a pravidel, která by měla být finalizována v letošním roce. Bohužel vidíme, že tato konference změnila název a tím jsme zúžili trošku celý rozsah tématu a nevidíme zde ani možnost nějaké diskuze, která by se týkala jednacího řádu, což eh, jde proti praxi meziparlamentní konference. Organizátoři zde dokonce ani nepředpokládají, že by došlo k nějakému závěrečnému dokumentu. My jsme přizvědčeni o tom, že tato konference by měla být důležitým prvkem posílení role národních parlamentů, tak aby jejich role byla ještě důležitější v evropském rozhodovacím procesu v oblasti ekonomických, hospodářských, finančních záležitostí. A právě proto bychom chtěli, aby organizátoři této konference a následující konferenci opravdu zůstali odhodláni a zaangažováni, eh, pokud jde o plnění rozhodnutí z Vilniusu. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně, a slovo má nyní pan kolega Kristof Kareš, který je členem Národního schromáždění ve Francii. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve bych rád samozřejmě pozdravil Evropský parlament i předsedajícího za řecký parlament. Ano, to, co řekl předseda Evropského parlamentu, se mě opravdu velice dotýká. Demokratizace evropského procesu, spolupráce mezi národními parlamenty, Evropským parlamentem v této oblasti demokratizace. Já si myslím, že bychom měli pokračovat tímto směrem a prohloubit to, co jsme zahájili na konferenci mezinárodní setkání na základě článku 13. Pokud jde o bankovní unii, Rád bych, abychom zlepšili ten kompromis, který jsme schválili v posledním období. Měli bychom udělat vše tímto směrem. Ano, pokud vím, že na konci měsíce by mělo dojít k další schůzce, my bychom chtěli, aby zde bylo, byly posíleny požadavky Evropského parlamentu v rámci trialogu, především pokud jde o celý ten proces v oblasti rezolučního mechanismu. Ano, tento mechanismus by měl být kontrolován Evropskou komisí. A pokud jde o růst, dovolte několik slov. Rok 2014 bude rokem, který by měl znamenat zlepšení celé situace. Situace by se měla vyvíjet pozitivnějším způsobem, ovšem bude to přesto kritický rok. Budeme samozřejmě tento růst muset ještě doplňat. Ten růst bude samozřejmě velice křeký a právě proto bychom měli udělat správná rozhodnutí, především pokud jde o určitou rovnováhu mezi konsolidací na jedné straně a růstem na druhé straně. Evropská komise samozřejmě pokročila v tomto ohledu a já skutečně doufám, že pokud jde o multiplikátory, rozpočtové multiplikátory, že ještě prohloubí svou práci v tomto ohledu. Zároveň si myslím, že bychom měli prohloubit koordinaci hospodářských politik. I v této oblasti si myslím, že je jasné, že bychom měli být výkonnější, pokud jde o koordinace těchto politik, které vedou jednotlivé země. A zároveň bychom měli mít určitý impuls, pan Van Rompuy se o tom zmínil, dále. To znamená ještě silnější impuls, ekonomický impuls ze strany Evropské unie, pokud jde o investice, o podporu růstu zemí, které spadají do programu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a slovo má nyní předseda německého Bundestagu, pan Lamert. Milé kolegyně, líbí kolegové, chtěl bych nejdříve mnohokrát poděkovat Martinu Šulcovi a kolegovi Marmara Kisovi, že nás společně pozvali na tuto konferenci a tím jasně ukázali, že zde skutečně se setkávají národní parlamenty a Evropský parlament a nechápou se jako konkurenti či rivalové, ale že se chápeme jakožto partneři a chceme jakožto partneři převřít společnou odpovědnost. Ovšem na druhou stranu, ať proto je ten úkol tak obtížný a zároveň tak zajímavý. Nemáme stejné kompetence, máme různé kompetence. A potřebujeme nalézt inteligentní řešení pro to, aby vlastně veškeré ty nástroje, které byly naštěstí vytvořeny během minulých let, abychom je mohli parlament, z parlamentního hlediska doprovázet, kontrolovat a také legitimovat. Jak pan Van Rampoy, tak pan Barroso eh, řekli, a bylo to od nich velice milé, eh, nám tady nadnesli celou znaru změn a vylepšení, které jim došlo na evropské úrovni v minulých letech. A e, toto vše je jistě velice dobré a budeme pomocí tohoto schopni se lépe vyrovnávat s krizemi než dříve a to ještě dříve, než k ním vůbec dojde. Ale chci pokázat na to, že veškerá tato škála těch nástrojů e, je také nebo se týká celé škály různých odvětví, kde je třeba něco udělat. A není to tedy pouze oblast bankovní unie, máme zde oblast daňové politiky, hospodářské politiky a také rozpočtové politiky. A proto, milí kolego Šulci, myslím si, že to, co řekla litecká koregyně je oprávněné. Protože z, té, z tohoto hlediska já jsem tehdy chápal eh, ten ta, eh, tehdejší název té konference ve Vilniusu a přišlo mi to skutečně vhodnější. A to bylo tehdy fiskální a politické řízení. Já si myslím, že to je dobré a že nepotřebujeme co možná nejvíce parlamentních formátů. Potřebujeme nalézt jeden vhodný formát parlamentní spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Takový formát, který by dokázal co možná nejflexivěji pokrýt veškeré to pole těch různých úloh flexibilně, ale také integrovaně. Není možné, abychom se neustále setkávali v rámci různých formátů. A proto, a to bylo také součástí dohody v Nikozi, Totiž dohodli jsme se, že chceme veškeré naše aktivity propojit a koncentrovat a na tom ještě budeme jistě pracovat. A poslední poznámka, když tady hovoříme o koordinaci, která je tak důležitá, tak bychom neměli ztrácet ze zřetele to jádro naší akce. Růst a zaměstnanost nemůžeme nějak vyvolat či vyčarovat, je třeba to organizovat. Takže si musíme položit otázky, co je třeba politicky udělat, kde jsme učinili chyby, jakým způsobem se z těchto chyb můžeme poučit. To je podle mě hlavní důvod této pravidelné parlamentní spolupráce. Děkuji mnohokrát, kolego Lamerte, a slovo má nyní za Evropský parlament, kolegyně Ivana Maletič. Dobrý den svým. Evo, já zahvaljuji. Přeji všem dobré odpoledne. Mnohokrát děkuji za slovo. Jsem velice spokojená, že organizujeme takovéto konference, protože nám je jasné, že má-li být evropský semestr úspěšný, tak musí být podporován z národní úrovně. Konec konců evropský semestr umožňuje členským státům provádět důležité strukturální reformy. Pochopitelně v různých specifických prostředích členských států, takže ta řešení nemohou být všude stejná. Nicméně potřeba si vyměňovat zkušenosti a v tom určitě je přidaná hodnota tohoto evropského semestru. Hovořili jsme o tom, že doporučení nejsou dostatečně prováděna v členských státech v rámci evropského semestru a často slyšíme kritiku, že tato doporučení jsou příliš obecná. A proto je důležité, abychom všichni tlačili na to, aby tato doporučení byla výsledkem společné snahy Evropské komise a národní úrovně. Je potřeba, aby národní programy byly nejprve diskutovány a přijímány v národních parlamentech a potom, aby byla, byly diskutovány na evropské úrovni. Evropský rozpočet eh, musí být prorůstový, je důležitým předpokladem konkurenceschopnosti celé Evropské unie. Máme strategické dokumenty, které stanovují reformy, národní reformy, a ty musí být přijímány způsobem, který bude harmonizován se strategickým dokumentem pro financování politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky. Prostě tyto věci musí být propojeny a musíme dosáhnout synergie mezi těmito dokumenty. Děkuji. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ την... Děkuji mnohokrát a nyní předávám slovo panu Rozatimu, což je předseda rozpočtového výboru z Polska. Prosím. Děkuji. Nový systém řízení ekonomiky v Evropě stojí na bankovní unii. Já vím, že v loni jsme s tím měli trochu problém, ale Mám pocit, že ten proces se také v poslední době zpomaluje proto bych chtěl apelovat na všechny účastníky této důležité diskuse, především členy národních parlamentů, aby tlačili na své vlády, aby zrychlili tento proces. A myslím si, že existují dva argumenty, protože je potřeba zrychlit tento proces. První argument je ekonomický, protože na finančních trzích neustále panuje nejistota, je tam začarovaný kruh mezi bankovním dluhem a státním dluhem. Tento začarovaný kruh jsme zatím nepřekonali, neprorazili a e, to snižuje možnost členským státům e, při vytváření pracovních míst. Platí to především na jihu Evropské unie. Takže je potřeba se více snažit o dokončení celé této snahy. Tolik tedy první argument. Druhý argument je politický. Čekají nás nové volby, a je pravděpodobné, že nový Evropský parlament po volbách bude méně připraven k proevropským a prointegračním iniciativám. Takže je potřeba zrychlit tento proces a politickou část bankovní unie dokončit eh, ještě před koncem funkčního období tohoto parlamentu. Děkuji. A nyní má slovo pan Harrison, předseda výboru pro měnové záležitosti ze Spojeného království. Pane předsedo, chtěl bych se zeptat pana předsedy Barosa, zdali prostředky pro jednotný systém řešení bankovních problémů budou stačit. Za druhé, myslíte si, že je efektivní, aby přes víkend 120 lidí konzultovalo takovýto mechanismus a dořešilo ho? Myslíte si, že to takto může fungovat? Proč říkáte, že budeme se muset vzdát eh, mechanismu pro zabezpečování vkladů, přičemž pan Rompuj říkal, že je důležité, aby tento prvek byl součástí celého systému. Můžete nám prosím vysvětlit, jaký kompromis je dosažitelný, který by zajistil, aby jednotný systém pro řešení problému bank byl dořešen? Pan Rompoj vystupoval v našem výboru o bankovní unii. Pan Rosaty právě řekl, že je potřeba rychle postupovat ku předu, že je potřeba dokončit bankovní unii, protože peněžní trhy zvenku by nám mohly jinak dělat problémy. A také chci si panu Šulcovi, že sněmovna lordů dokončuje vyšetřování nebo šetření toho jak my na národní úrovni, v národních parlamentech bychom mohli přidat hodnotu k tomu, co dělá Evropský parlament. Ať už je to v Bruselu nebo ve Štrasburku, prostě musíme zlepšit demokratický dohled. Je potřeba spolupracovat s 28 hlavními městy na zajištění demokratického dozoru nad Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Blacha, předseda výboru pro evropské záležitosti slovenského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych zdůraznit, že lidé na Slovensku jsou už unaveni z institucionální sporů mezinárodní a nadnárodní úrovní v Evropské unii Přeji si především sociální jistoty. Evropská unie není až tak rozdělena na 28 národů, ale jak kdysi řekl Benjamin v Izraeli, jsme rozděleni na dva národy, národ chudých a národ bohatých. Proto bych chtěl zdůraznit to, co řekl předsed, předseda Schulz a předseda Barroso. Ano, jsme na jedné lodi, ale tato loď je rozdělená na hlavní palubu a podpalubí. A to je základní problém Evropské unie. Proto chci zdůraznit sociální dimenzi Evropské unie a zejména posilování státu vůči trhu. Konkrétně, a to je otázka, kterou chci položit panu Barovazi, jak to vypadá v obchodní smlouvě mezi EU, USA a Evropskou unii. Zdá se, že tam hrozí, že by v rámci mechanismu řešení sporů by mohly získat nadnárodní korporace více moci, než mají státy. Toto dnes skutečně hrozí. Nenechme evropský sociální model na pospas globalizaci. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo zástupkyně Belgického parlamentu z výboru pro hospodářské záležitosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkujeme za přivítání. Přejeme vám hodně štěstí při řešení všech problémů během předsednictví i doma. Koordinace mezi státy je důležitá. Je potřeba mít eh, vyrovnávané rozpočty. Nicméně vznikají určité demokratické problémy, které brání zavádění skutečných strukturálních programů v Evropské unii. Vidíme, že dochází k problémům se solidaritou a že se zvyšují rozdíly mezi chudými a bohatými. A proto jsem se chtěl zeptat Evropské komise na několik záležitostí. Za prvé, otázka sociální a fiskální koheze mezi členskými státy. Nemůžeme prostě přijmout sociální a fiskální dumping a takovou konkurenci mezi jednotlivými státy. Je potřeba tuto oblast řešit. Za druhé, je potřeba hledat nové rozpočtové prostředky. Je potřeba se vyhýbat daňovým rájům a bojovat s daňovými podvody, je potřeba také zdanit finanční transakce. Za třetí je potřeba investovat do ekonomiky budoucnosti, do výzkumu a vývoje a do zelené ekonomiky. A co se týče bankovnictví, tak eh, řada kolegů už o tom hovořila. Je potřeba se vyhnout budoucí krizi a nejenom řešit problémy, až vzniknou, a je potřeba najít financování pro malé a střední podniky. Tato konference by měla řešit celou tuto komplexní problematiku. Je to potřeba, chceme-li, abychom vytvářeli více pracovních míst, především pro mladé. Musím říci, že ta čísla eh, v týkající se Řecka na mě velmi zapůsobila a je také potřeba reagovat na ekologické a energetické výzvy, před kterými stojíme. Je tedy potřeba se zabývat i těmito prvky. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Papadimoli. Místo předseda výboru pro evropské záležitosti řeckého parlamentu. Děkuji. Dvě minuty, to je málo času pro to projevit svůj názor. A proto musím podotknout, že nestílím ten duch uspokojení, který jsme si vyslechli v projevech pana Baroza, pana Šulce a pana Van Rompuye. Evropská unie, její situace se stále zhoršuje. Její ekonomika je mnohem méně výkonná než ekonomika USA a to také díky úsporným opatřením, které se uplikují v mnoha zemích. Má velice problematický bankovní sektor a mnoho problémů v oblasti dluhu. Chci se zeptat na několik věcí a byl bych rád, kdyby mi odpověděla jak rada, tak komise. Jste spokojeni s výsledky programu, který jste vnutili Řecku, který vedl k recesi, která byla obrovská, který vedl k humanitní krizi, k prohloubení nerovností? Proč mezinárodní měnový fond jste vůbec zapojili do evropských záležitostí. A nyní otázka na pana Šulce. Proč bylo nutno počkat čtyři roky proto, se pochopili, že Trojka neměla pro své konání v řeckou demokratickou legitimitu. A nyní i nadále chybí evropská odpověď na hm, problémy, nejenom na řecký problém. Co uděláte pro to, abyste posílili politiky sociální a územní koheze? V Evropě jsou regiony, které eh, velmi si pohoršily během periody, kdy pan Barozo byl předseda komise. A další věc. Týká se to Lisabonské smlouvy. Myslíte si, že je vhodné um, prosazovat Lisabonskou smlouvu, pokud máme evropský rozpočet, který je pouze ve výši 1% hrubého národního důchodu? Myslím si, že pokud nebude koheze v Evropě, tak i v Evropě bude i nadále chybět důvěra. Dříve eh, evropští politice bojovali za sociální politiky v Evropě, ne pouze za úspory. Děkuji. Pan Barozo bude muset eh, bohužel brzy odejít, takže možná by bylo vhodné, aby nyní odpověděl. Děkuji za vaše otázky a připomínky. Nejprve k celému procesu a mechanismu. Jak říkal kolega z Litvy a kolega z německého Bundestagu, je potřeba uznat, že je problém v rozdílném rozsahu. Proto je potřeba, aby národní parlamenty a Evropský parlament se do toho zapojili. Já vím, že v rámci evropského semestru Evropská komise sehrává klíčovou úlohu. Já si myslím, že je potřeba vytvořit jednodušší systém. Pokud budeme mít různé systémy a různé odpovědnosti, tak bude celý systém složitější. A na jednu stranu máme evropskou úroveň, radu, Evropskou radu, parlament a komisi a na druhou stranu máme 28, někdy více než 28 národních parlamentů, protože některé členské státy mají nejenom dvě parlamentní komory, ale federální státy mají několik parlamentů. A mám, já mám pocit, že je tady veliké riziko, že se celý proces bude velmi komplikovat. Je prostě potřeba to nastavit tak, aby celý systém byl transparentnější, podporoval odpovědnost, aby to nebyl jenom uh, nějaký organigram, kterému nikdo nerozumí, kde se zdvojují odpovědnosti a kde je všechno strašně složité. Já si myslím, že nám hlavně jde o to, aby celý systém evropského rozhodování byl jasný a jednoduchý. Evropská komise se zodpovídá Evropskému parlamentu, to je součástí evropské demokracie. Národní vlády se zodpovídají národním parlamentům. Proto je potřeba, aby existovala spolupráce mezi různými úrovněmi. Je potřeba nastavit systém, který povede k tomu, že se lidé stotožní na národní úrovni i evropské úrovni s evropským systémem řízení ekonomiky. Nechceme vytvářet systém, který bude složitý. Potom jste ještě zmínili dvě zásadní věci, které se mě týkaly. Dokonce jste mi položili na ně otázky. První se týkala bankovní unie a druhá se týkala obecně politické linie. Co se týče bankovní unie, a tady chci odpovědět na otázku pana kolegy se sněmovny Lordů, evropská pozice je jasná. My jsme předložili návrh, který byl daleko jednodušší než to, na čem jsme se nakonec dohodli. Já mám pocit, že to konečné řešení bylo příliš složité. Takže abych odpověděl vám a také kolegovi z francouzského parlamentu, pochopitelně Evropská komise, nikoli z toho důvodu, že to je otázka moci, by byla ráda, kdyby komise se mohla v určitou chvíli rozhodnout. abychom neměli jenom nějaké združení 28 národních regulátorů. Ale upřímně řečeno, existují vlády, včetně té britské, která v této oblasti měla velmi silný názor, které nechtěly, aby Evropská komise hrála takovou roli. Takže padlo jednohlasné rozhodnutí členských států a na tom základě byl přijat tento text. Bylo to jednohlasné rozhodnutí, nebylo to jenom Británie nebo Německo. Bylo to jednohlasné rozhodnutí všech vlád, včetně té francouzské. Takže teď čelíme politickému problému. Pokud rada má jednohlasný postoj a pokud parlament s tím jednohlasným postojem nesouhlasí, a poté, co jsem se o tom bavil s hlavními představiteli Evropského parlamentu, a jsem neustále v kontaktu s Evropským parlamentem, tak vidím, že bude strašně těžké, neli nemožné, dohodnout se v Evropském parlamentu, pokud se nepřistoupí na kompromis. A proto já jsem radil radě i parlamentu, aby se snažili najít kompromisní řešení. Protože jinak, jak jste také říkali, budeme čelit problémům na trhu. Pokud v tuto chvíli by investoři měli pocit, že nedokončíme bankovní unii, tak to může podkopat naše snahy. O jaký kompromis by mohlo jít? No v tuto chvíli těžko říci. Takovýto kompromis bude vyžadovat upřímné úsilí na obou stranách. Evropská komise je připravena v tom pomoci, Náš komisař je ochoten na tom pracovat a naznačit takové hlavní linie kompromisního řešení, ale je potřeba, abyste nezavírali dveře před takovou dohodou, protože pokud tak učiníte, tak to bude k neprospěchu nás všech. Teď eh, ty prvky, které jsem údajně nezmínil, jakožto například eh, záruku vkladu, no to já jsem považoval za dohodnutou věc. Když se podíváme na směrnici o řešení problému a o záruka vkladu, tak prostě to my jsme předložili jako návrh. Teď je potřeba tu práci dokončit a vytvořit jednotný mechanismus pro řešení problému bank. Teď obecné politické otázky zmíněné váženým kolegou z Francie. Ano, Pochopitelně je to součástí Evropské strategie 2020. Potřebujeme inkluzivní růst, zelenou agendu, zdanění finančních transakcí. My jsme učinili tento návrh, rada to nepřijala. Ani v rámci posílené spolupráce. Sociální soudržnost, bránění sociálnímu dumpingu, to jsou všechno oblasti, ve kterých komise předložila návrh třeba se to týká směrnice o vysílání pracovníků, tam jsme se také dohodli, takže prostě je potřeba, aby se i vlády snažily bojovat proti takovému to negativnímu dumpingu pro Evropu. A poslední otázka z řeckého parlamentu. Na to bych odpověděl takto. Za prvé, co se týče Mezinárodního měnového fondu, tak to nebylo naše rozhodnutí. Členské státy se rozhodly, že bude zapojen do této situace Mezinárodní měnový fond. Otázka je, jestli jsme měli anebo neměli to řešit s Mezinárodním měnovým fondem. No, kdybychom to neudělali, tak by neexistoval program. To byla prostě pro některé vlády základní, základní podmínka, protože říkali, že Mezinárodní měnový fond má v této oblasti zkušenosti. Komise to nenavrhovala, takže se prosím na to zeptejte vlád, včetně té své, protože vlády to přijaly. Já vím, že řecká vláda to nemohla v tu chvíli odmítnout. Teď, co se týče samotného programu a jeho problémů. Tady řeknu upřímně, že jsem přesvědčen o tom, že kdyby Řecko neprovedlo tento program, tak by dnes bylo ještě v horší situaci. Jsem o tom přesvědčen. A řeckým kolegům chci zmínit jednu věc. My víme, jaké těžkosti zažíváte, jaké oběti přinášíte. Ale říkám vám, že kdyby Řecko nebylo v eurozóně, kdyby Řecko nebylo v Evropské unii, tak by stejně muselo udělat víceméně to tež. Protože řecký problém nespočíval jenom v obrovském dluhu, ale také v problému v bankovním sektoru a v strukturálních problémech s konkurenceschopností. A Řecko bylo vlastně obětí, protože bylo první zemí, kde se tyto věci všechny staly najednou, na rozdíl třeba od Jirska. Kromě těchto problémů také existovaly politické problémy, které vedly k nejistotě. A trhy očekávali, že Řecko vystoupí z eurozóny a to působilo další problém. A potom řečtí politici říkali, že Řecko by mělo vystoupit z eurozóny. A lidé mimo Řecko také opakovali, že Řecko vystoupí z eurozóny a to způsobilo veliký problém. To se nestalo v Irsku, protože eh, v Irsko panovala větší důvěra. Proto v Řecku to bylo těžší než v Irsku nebo v Portugalsku, protože se tam objevily určité faktory. Za prvé, Řecko bylo první. Objevily se také politické problémy, dvoje volby, hovořilo se o referendu, a také se objevily v zahraničí negativní připomínky, které nepomohly. Takže kromě těchto strukturálních problémů, třeba velké vyhýbání daním, vyšší než jinde, to všechno vedlo k nedůvěře. Ale upřímně řečeno, vždy se můžeme bavit o tom, jestli ten program byl dostatečně a dobře kalibrován. Určitě to mělo své rezervy, ale prostě na základě informací, které jsme měli k dispozici, nám šlo hlavně o to, aby Řecko nezbankrotovalo. To byl problém, který jsme řešili a proto jsme konali, jak jsme konali. A i kdyby Řecko nebylo v eurozóně nebo v EU, tak by stejně muselo učinit srovnatelná opatření. A já jsem rád, že Řecko je v eurozóně a že v letošním roce doufáme, že řecká ekonomika se začne alespoň trochu oživovat. To jsem tedy chtěl zmínit. Já vím, že jsem na všechno neodpověděl, ale pokusil jsem se vyjádřit otevřeně k těm nejdůležitějším bodům, které zazněly. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát panu předsedovi Barouzovi. A nyní si vyslechneme paní Anny Podimato, místo předsedkyně Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych rovněž jménem kolegů přivítat všechny zde, rovněž také vítám řecké předsednictví. Chtěla bych eh, potrhnout dva aspekty na evropské úrovni. Za několik měsíců nás čekají volby do Evropského parlamentu. Na prvním místě bych chtěla připomenout, že zde máme ještě takové první známky oživení evropské ekonomiky, i když samozřejmě to oživení je velice křehké. A proto bych ráda připomněla toto, že třeba, abychom eh, zintenzivnili naše úsilí. Musíme učinit více, potřebujeme neustále se snažit dodržet eh, veškeré naše závazky a cíle, také cíle Evropské unie, ve smyslu toho, že chceme mít oživení ekonomiky a konzolidaci, která bude mít rovněž sociální dimenzi, tak aby evropští občané nám mohli důvěřovat. Je třeba, abychom to učinili pro veškeré členské státy eurozóny a Evropské unie. A aby se do toho zapojily členské státy, které mají finanční manévrovací prostor, aby toto mohli učinit. Já tady hovořím obecně jakožto poslankyně, obe, ne jakožto v předsedkyně parlamentu. A ještě jednou zde vítám členy národních parlamentů. Co se týče té mezivládní metody, jak přijímat rozhodnutí. Bylo velice obtížné se tomuto vyhnout v první fázi krize, protože jsme neměli odpovídající nástroje. Ale v současné době ten mezivládní přístup pokud se z něj stává jeden, jediný způsob, jak se přijímají rozhodnutí, tak tento mezivládní služob v podstatě ohrozuje kohezi celé Evropské unie, protože podporuje národní egoismus a vyvrací komunitární metodu přijímání rozhodnutí, což je jediná metoda, která zarušťuje efektivnost hájení společných evropských zájmů. A na závěr, pane předsedo, prosím vás a řecké předsednictví, abyste podpořili ze všech sil postoj Evropského parlamentu, který spočívá v tom, že opětovně žádáme, abychom se vrátili ke komunitární metodě přijímání rozhodnutí a opustili metodu mezivládní. Děkuji a nyní pan Guerrieri z italského parlamentu z výboru pro rozpočet. Zdá se, že zde není přítomen. A řečník zde je. Takže prosím. Yes. Uh, President Van Rompuy. Ano, vážený pane předsedo Van Rompuy. Ano, vy jste se zmínil o tom, že z krize je možností restrukturalizovat hloubkovým způsobem naši ekonomiku, říkal jste. Zmínil jste se o různých pozitivních krocích, které zatím ještě nebyly ovšem zkompletovány, dokončeny. Myslím si, že je to pravda, protože opravdu jsou zde velice nákladná rozhodnutí, řešení v různých členských zemích. Došlo k určitému rebalancování v celé Evropské unii. Ovšem výsledkem těchto úprav, těchto řešení to je především na úrovni zemí, které byly velice zadlužené a mělo to za následek i kolaps místní poptávky a interní devalvaci v těchto zemích. To znamená, že potom to nesení té odpovědnosti na svých bedrech vedli, nesli především země na periferii. Jelikož jsou zde země, především ty, které jsou čistými pláci, které mají velký, velké nadbytky, zatím ještě nepřispěly dostatečným způsobem. A to je takový asymetrický způsob, který podle mého názoru je neefektivní z ekonomického hlediska, protože to znamená určité deflanční tlaky v celé eurozóně a penalizuje to především domácí interní poptávku na národní úrovni v Evropské unii. Proto se ptám, co podle vašeho názoru je potřebné udělat v brzké budoucnosti, pokud jde o tento nástroj ekonomické zprávy a řízení nebo, nebo hospodářských politik, tak aby zde byl určitý symetrický způsob řešení těchto problémů, přizpůsobení, tak aby jsme posílili domácí poptávku, která je národní poptávku, která je zásadní pro větší růst a zároveň, aby došlo tomu, že ty periferní země nebudou muset na svých bedrech nést tu tíhu nerovnoměrně, tak jak tomu bylo do, až do současného okamžiku. To znamená, možná bychom měli aplikovat jiným způsobem stávající nástroje ekonomické zprávy a řízení. Děkuji, není pan Gás z Boného království. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že je škoda, že pan Barroso nás opustil, protože já jsem mu chtěl položit takovou velice konkrétní otázku, která se týká toho blueprintu, toho plánu, který byl vytvořen před několika měsíci, ve kterém se hovoří o tom, že Evropský parlament je jediným parlamentem Evropské unie, to znamená i parlamentem pro euro, což podle mého názoru nadnáší veliký problém. Já jsem si vyslechala všechna vystoupení panelistů, ovšem k tomu, o čem se hovořilo, nedošlo. V realitě to vypadá tak, že smlouvy a metoda, která se uplatňuje při uplatňování legislativy, to zároveň vede k otázce, kdo řídí Evropu a vede to určitě i k otázkám týkajícím se eh, demokratického deficitu. Kozak se tomu věnoval velice podrobně. Je to záležitost, která vyvolává obrovské obavy ve Velké Británii unii. Podívejme se na eurobarometr, na výsledky průzkumu. Podívejme se na protesty mladých nezaměstnaných. Podívejme se na problematiku demokratického deficitu. Národní parlamenty mají své postavení, jejich postavení a jejich autorita vyplývá z voleb. Ovšem na základě toho potom by měla fungovat je rada. Ovšem já, když slyším neustále volání například ze strany paní Vivian Ringové po Spojených státech evropských a po plné politické unii, rád bych se zeptal, zda pan Liste souhlasí s paní Redingovou. Já jsem tento dotaz přednesl i panu Barosovi asi před rokem. Uh, Čili všichni jsme nyní v následující situaci. Je nám řečeno jedno, jedna věc, ovšem smlouvy hovoří jinak. A nikdo zde v naší místnosti nemůže opravdu věřit tomu, že národní parlamenty skutečně mají dostatek legitimnosti, pokud jde o jejich pohled, pohled na ně ze strany Evropské unie, ten, který si zaslouží. Prostě tak to není. Smlouvy, stávající smlouvy, podle mého názoru by musely být radikálním způsobem změněny, tak aby došlo ke změně tohoto to vnímání. Samozřejmě, že já jsem si vědom toho, jak složitý je tento proces, ovšem musí zde být určité řešení, řešení v zájmu občanů Evropské unie. Na závěr dovolte otázku. Budeme využívat Prus ça change, Prus c'est la même chose, s francouzštím to znamená, čím více to mění, tím více je to stejné, nebo skutečně uděláme radikální reformu a naši občané skutečně budou mít právo, voliči budou mít právo a národní parlamenty budou mít právo rozhodnout o tom, kdo o nich rozhoduje a kdo je řídí. Děkuji a nyní předseda Fan Rompoy. Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych poděkoval všem, kteří vystoupili v tomto kole otázek. Pan předseda Barroso odpověděl na většinu otázek, které zazněly v prvním kole. Dovolte několik připomínek. Dovolte několik odpovědí na následující otázky, které zasněly. Hovoříme o hospodářské a měnové unii, hovoříme o tom, co se nám povedlo v oblasti hospodářské unie, fiskální unie, bankovní unie. Toto nejsou cíle sami o sobě. Hlavním cílem všeho, co děláme, je obnova ekonomického růstu, je obnova zaměstnanosti, oživení zaměstnanosti. Samozřejmě, že to bohužel trvalo déle, než jsme očekávali. Znamenalo to větší úsilí, větší oběti, než jsme očekávali. Ovšem to je ten ultimátní, konečný cíl všech našich, veškerého našeho úsilí. Já pocházím ze země a rád bych to řekl našim řeckým přátelům. Na začátku 80. let jsme měli veřejný deficit 15 HDP u nás. Čili opravdu stejně velký jako řecký deficit před několika lety a museli jsme s tím poprat, protože jsme měli takzvaný nástroj devalvace. Ovšem ten nezabránil tomu, abychom eh, museli provést nepopulární opatření, tak abychom obnovili v naší zemi konkurenční schopnost, fiskální bilanci. A skutečně nám to trvalo celá léta. Čili euro nebo neeurozemě, my prostě musíme zvrátit tuto situaci v našich ekonomikách, především v důsledku několika letého špatného řízení, v některých zemí několika desítiletého špatného řízení, čili co je hlavní cíl veškerého našeho úsilí? Obnova růst růstu, obnova zaměstnanosti. Stabilita rovněž není cílem sama o sobě. Stabilita je pouze nástrojem, je to instrument. Hlavním cílem, to opakuji ještě jednou, našich hospodářských politik je obnova hospodářského růstu a zaměstnanosti. To je moje první poznámka. Moje druhá poznámka. Mezivládní a komunitní metody. Můžeme o tom hovořit, ovšem neměla by to být teologická rozprava. Jak já to vidím? Takzvané inter nebo mezivládní metody mnoho rozhodnutí dělala Evropská rada. Tyto metody znamenaly větší kompetence, větší pravomoce evropských institucí. Předseda Evropské komise se o tom zmínil. Oni v podstatě komise nikdy neměla tolik pravomocí ve své historii, tolik kompetencí ovlivnit dokonce i fiskální záležitosti předtím, než se tato záležitost dostala na uh, pole projednávání v národních parlamentech. Čili existují zde nástroje, které upravují fiskální nerovnováhy, ekonomické nerovnováhy a já bych mohl pokračovat. Samozřejmě, že komise hraje důležitou roli v tom novém mechanismu říše, řešení krizových situací. Výsledkem tohoto úsilí je více kompetencí Evrop- v rukách evropských institucí. Ta metoda je možná metodou, metoda, která se vám nelíbí, ovšem ten konečný výsledek je výsledek, který já skutečně si myslím, že můžeme obránit, pokud jde o využívání komunitních metod. Hospodářské politiky. Toto téma vyžaduje rozsáhlou rozpravu. Ovšem dovolte, abych to řekl následujícím způsobem. Já jsem to řekl i našim řeckým kolegům. Máte-li obrovský veřejný schodek, máte-li obrovský schodek, pokud jde o běžný účet, ehm, ne 1, 2 nebo 3 ale 9, 10 ne v průběhu jednoho roku, ale řekněme v průběhu pěti, šesti let, Jediné řešení je rybalancovat, to znamená vyvážit tento rozpočet. Musí to být vyrovnaný rozpočet a to je obtížný úkol, nesmírně obtížný úkol, ovšem je to úkol, kterého se musíme sostit a mnoho, mnoho zemí postupovalo tímto směrem. Ano, země s přebytkem mají přebytek i díky tomu, že před finanční krizi jednali, to znamená, že provedli potřebné strukturální reformy. A já bych vám mohl uvést čísla. Čísla, která jsou zarážející. Ovšem, jsou to země, které prostě včas udělali potřebná rozhodnutí, která vedly v některých z těchto zemí k přebytku um, běžného účtu platební bilance. Ovšem já souhlasím rovněž s těmi, kteří tvrdí, že ty přebytky, to znamená v rámci eurozóny. Samozřejmě, že můžete mít přebytek i mimo eurozónu a zároveň uvnitř eurozóny a že ty země musí udělat ještě větší úsilí, aby došlo k vyvážení v rámci eh, tohoto přebytku běžných účtů. A dělají to. V některých zemích se opravdu snaží o vyrovnání tím, že zvyšují minimální mzdy a musí zároveň provádět strukturální reformy, například v oblasti služeb Čili i v těch zemích s přebytkem nepopírám, že i tam musí udělat určité určitá rozhodnutí, provést určité úsilí. Ovšem rád bych zdůraznil to, že dlouho před ekonomickou krizi už udělali potřebná opatření v období, kdy ostatní země takto nestupovaly. Posílení vnitřní poptávky, to byla další otázka, to nejde. Eh, zde nejde, nejde pouze o nějaké zmírnění fiskální konsolidace, nejde pouze o nějaké obrovské navýšení mest a tak dále. Je to rovněž otázka důvěry. Vnitřní poptávka se vrací, jakmile se vrací důvěra, jakmile se posiluje důvěra. Ta se posiluje, když v eurozóně vidíme více stability, když finanční trhy a ostatní aktéři vidí, že provádíme dostatečné kroky, dostatečné úsilí. Mohl bych vám uvést takový příklad diferenciace úroků, která rovněž poukazuje na to, jaká je důvěra trhů v některých zemích a kde došlo k obrovskému poklesu v některých případech. Takový neobvyklý příklad mé vlastní země. My jsme v určitém okamžiku měli takový diferenciál s Německem 350 bodů. 350 bodů. Nyní jsme na úrovni 70 bodů, protože jsme přijali opatření, protože měli dostatek odvahy zavést strukturální reformy a výsledkem bylo to, že nás odměnili finanční trhy, odměnili nás spotřebitelé, vrací se, došlo k růstu, došlo k posílení zaměstnanosti, čili nesmíme podceňovat tento prvek důvěry. A není to propojeno pouze s těmi toky, které přichází do země je to propojeno s celkovým klimatem dané ekonomiky, dané země a je to rovněž součást odpovědi na tuto problematiku fiskální konsolidace. Poté, co země pro udělali dostatečné úsilí i v oblasti strukturální reform, když komise jasně hovoří o tom, že jsou dostatečně flexibilní tyto země, tak tam prostě se vytváří další prostor pro nominální fiskální cíle, pro flexibilitu v této oblasti. A komise postupovala právě tímto způsobem, což z krátkodobého hlediska rovněž napomohlo ekonomickému růstu. Všem na závěr, milí kolegové, když budeme schopni a když překonáme tuto krizi, řekněme pomaleji, než jsme předpokládali, protože ta krize byla hlubší, než jsme předpokládali. I v tom případě musíme tvrdě pracovat na strukturálním hospodářském růstu. Nemůžeme eh, mít udržitelné sociální modely, pokud porosteme o 1,5 nebo 2 Potřebujeme větší strukturální růst, potřebujeme více strukturální reformy na trzích s produkty, s pracovní sílou. Právě proto z tohoto důvodu jsou tak důležité tyto reformy. A bude-li zde větší prostor pro větší flexibilitu fiskálních cílů, v tom případě budeme muset této pružnosti, flexibility využít pro provádění dalších strukturálních reform. To je něco, co jsem chtěl říct si ve svém vystoupení. Ještě jednou dovolte, abych poděkoval za veškeré vaše poznámky, komentáře. Bohužel budu muset vaše zasedání opustit, ovšem ještě jednou bych rád poděkoval za tuto příležitost vystoupit na tomto fóru tak aby se zvýšilo i naše povědomí o různých jiných oblastech, o kterých se zde hovořila. Ještě jedna věc, o které jsem trošičku pozapomněl se zmínit, potřebujeme kompromis v oblasti bankovní unie. To je velice důležité. Pokud se nenalezneme dohodu, pokud jde o rezoluci, pokud jde o řešení problému bank, což je klíčový prvek v této bankovní unii, tak přijdeme alespoň o jeden rok a po evropských volbách by možná situace byla ještě více polarizována, možná ještě obtížnější pro možné dosažení dohody. Proto prosím řecké předsednictví, já vím, že dělají vše, co je v jejich silách, prosím Evropský parlament a rovněž jsem si vědom toho, že je zde dobrá vůle, aby nalezli dohodu, aby nalezli kompromis ještě před koncem tohoto legislativního období, protože nebude-li tomu tak, poukážeme na to vyšleme signál o tom, že naše instituce nefungují a my víme, že fungují, že mohou fungovat, proto nechci, aby došlo k vytvoření této nejistoty. Potřebujeme, by, potřebujeme dosáhnout dohody u tohoto klíčového prvku naší hospodářské měnové unie. Děkuji. Θέλω να Děkuji mnohokrát panu předsedovi Fan Rompojovi. Dámy a pánové, Již je po 6. hodině večerní. Chci poděkovat všem, kteří vystoupili a nyní předám slovo panu předsedovi Šulcovi, který vyvodí závěry z debaty. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji mnohokrát vaše poznámky. I za ně děkuji. A zcela stručně k bankovní unii. Evropský parlament je rozhodně vstřícný jakékoliv formě kompromisu. Jsme ochotni dohodnout se na kompromisech. Jsme v této věci velmi flexibilní, ale já jsem bohužel měl pocit, po tom všem, co jsem si vyslechl i dnes, že rada se nechce odchýlit od svého rozhodnutí ani o milimetr. V takovém případě není kompromis možný. Jistě, my o tom budeme s radou dále hovořit, ale musím pouze podotknout, že to, jak se dohodli ministři na poslední schůzi ECOFINu, to zde parlament nepodpoří, ale parlament je ochoten vyjednávat s ECOFINem, ale je důležité, aby ECOFIN dokázal se nějak pohnout. Pokud ECOFIN vysele poselství ve smyslu anglického take it or leave it, tedy převezněte na verzi, anebo o to dojíte ruce pryč, v tom případě, jak situace jistě obtížná. Já doufám, že pan kolega van Rompuy ještě vysvětlí, že rada to není jeho rada, je to rada, které On předsedá šéfům státu a vlád, ale tady jde o ECOFIN, aby ECOFIN nějakým způsobem dokázal změnit svůj postoj. A krátké eh, poznámci, pane Papadimos, já nevím, odkud máte pocit, že já jsem tady oslovoval sám sebe. Pokud je zde někdo, kdo často navštěvoval Řecko v rámci evropských institucí, a dokonce hovořil s vaším stranickým šéfem, myslím, že vy patříte ke straně pana Ciprase a my jsme vždy eh, vyjednávali o tom, co bychom mohli učinit pro zlepšení situace v Řecku. Takže pokud někdo navštěvoval Řecko v tomto smyslu, tak jsem to byl já. A ještě skutečně chci podotknout, že já jsem tady neoslavoval sám sebe. A nyní k trojce. Evropský parlament nyní vede šetření, které se týká činnosti trojky a 29. Eh, ledna budou kolegové z Evropského parlamentu v Aténách, kde jistě budou mít možnost, a jsou to kolegové, kteří jsou zde oba přítomně pan Huanok a pan Karas, a můžete se na ně i hned obrátit se svými dotazy. A nyní něco k tomu, co řekl pan Cash. Pane Cashi, ten citát, který se použil, není francouzským citátem. Je to citán z krásného románu Leopard italského spisovatele Tomasi di Lampedusa. Vše se musí změnit proto, aby vše zůstalo takové, jaké je. Otázkou je pouze to, zda si přejete, aby vše zůstalo takové, jaké je. Já mám často spíše pocit, že si nepřejete, aby vše zůstalo takové, jaké je. Tedy Jde o, to, jde o to, jak to nadefinujeme, co má zůstat takové, jaké je. Pokud ta idea transnacionální, nadnárodní demokracie, kterou já považuji za jednu z nejhodnotnějších eh, ideí, pokud tato idea má být zachráněna, tak je třeba provést mnohé reformy. Ale můžu říci za Evropský parlament, že my o této ideji, o této myšlence transnárodní demokracie nediskutujeme. Pokud by to někdo takto chtěl otevřít to téma, tak zde v Evropském parlamentu narazí na silný odpor. Nyní budeme pokračovat eh, v rámci konference k článku 13 fiskálního paktu. Nyní předsednictví mé převezme Otmar Karas, kolega z Evropského parlamentu. Já vám přeji, abyste i nadále pokračovali v dobrých rozhovorech a Tímto uzavírám první část. se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 Paragalo, agapiti synalfi. Prosím, milí kolegové, πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Επιτροπής Jako první místo předseda řeckého parlamentu a předseda Evropského výboru vás chci všechny přivítat na tomto dnešním zasedání. Parlamentní spolupráce má dnes novou dimenzi, Tím, že organizujeme takovouto konferenci s přítomností velkého počtu europoslanců i poslanců a poslankyň senátorů národních parlamentů. Věříme v plodnou a účinnou spolupráci, která bude ku prospěchu celé Evropské unii a každému členskému státu. Především co se týče zprávy měnové a hospodářské unie. Po účasti na této konferenci si myslím, že budeme schopni znovu se pustit do tohoto tématu a pokračovat v cestovní mapě, kterou jsme si nakreslili. Litevské předsednictví předložilo své návrhy, my jsme je posílili a do poloviny března bude možné eh, ze strany národních parlamentů předložit pozměňovací návrhy. A potom do poloviny dubna připravíme zprávu a budeme moci diskutovat o těchto otázkách ještě před římskou konferencí. Takže je potřeba diskutovat v pracovní skupině před římskou konferencí o otázkách, na kterých se zhodneme i na těch, na kterých se nezhodneme. <clears throat> Teď už se dostávám k dnešnímu programu. Máme hovořit o makroekonomické nerovnováze v Evropské unii. Vystoupí pan Pier Carlo Padoan, náměstek generálního tajemníka a hlavní ekonom OECD. Nejprve tedy vystoupí a potom, pokud budete mít nějaké otázky nebo připomínky, tak eh, mu je můžete položit. Pokud budete mít otázky k této problematice. Vím, že se řada kolegů a kolegyň přihlásila o slovo. Budeme postupovat stejně jako během prvního zasedání. <clears throat> Každý dostane dvě minuty na vystoupení. Vždy se budou střídat europoslanci a poslanci Národního parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem tady, asi mě nevidíte, ale po této rychlé prezentaci se k vám připojím na pódium. Rád bych se pokusil otázku makroekonomické nerovnováhy v Evropě zasadit do kontextu, a to na základě globálních ekonomických prognóz, které OECD před pár měsíci zveřejnila. Na tomto grafu uvidíme něco, co všichni známe. V globální ekonomice se znovu startuje růst, nicméně různou rychlostí. Na levé straně máme nové ekonomiky, které nám rostou rychleji než rozvinuté ekonomiky a země eurozóny konečně povětšinou zaměstnávají, zaznamenávají růst, nicméně ten růst je stále poměrně pomalý. Je to reflexí specifických problémů eurozóny i problémů obecných. Na globální úrovni máme problém s normalizací produkce a růstu. Během předchozích globálních recesí se nám je podařilo překonat daleko rychleji a mělo to menší negativní dopady na zaměstnanost a na ekonomickou produkci. Nicméně, ti, kteří normálně více rostou, rostou tentokrát pomalej. Za prvé, fixní investice jsou slabší než obecně bývají a to má dopad na krátkodobou poptávku, ale také na krátkodobý a střednědobý ekonomický výkon. Kromě toho úvěry především v eurozóně jsou problematické. Jinde zdá se, ve Spojených státech třeba a do určité míry i v Japonsku, se úvěry opět navyšují. A také všichni víte, že eurozóna je součástí problému nezaměstnanosti v celé zóně OECD. Jinde ve Spojených státech pomaličku se nezaměstnanost snižuje, to tež platí pro Japonsko, v Evropě to zatím neplatí. Teď tedy k makroekonomickým nerovnováhám v eurozóně. Co to jsou makroekonomické nerovnováhy? Je jich několik a jsou propojené. Za prvé nerovnováhy běžného účtu, také nerovnováha ve fungování měnové unie, v měnové unii, ale také v oblasti konkurenceschopnosti. A to jsou všechno problémy, které je potřeba řešit zvláště makroekonomicky a strukturálně. A zbytek této prezentace se bude týkat právě tohoto tématu. Tady v podstatě vidíme něco, co jsme zaznamenávali v eurozóně v minulosti téměř od samého začátku. A to nerovnováhy běžného účtu narůstají v eurozóně. A to až do nedávné doby. Teď zase začínají mírně klesat. A to na základě bolestných reform. Proč vznikají takovéto nerovnováhy? Má to řadu důvodů. Jak si vzpomínáte, před krizí periférie eurozóny rostla rychleji než její základ. Teď se situace obrátila. Následně byl růst neudržitelný a to bylo také důsledkem nerovnováhy v konkurenceschopnosti. ale také to bylo výsledkem nevyvážené alokace půjček v eurozóně, protože půjčky směřovaly spíše na periferii a startovali růst, který byl nakonec trvale neudržitelný. A proto chceme-li vyrovnat tyto rozdíly a posílit konkurenceschopnost, nemůžeme oddělovat strukturální opatření na trhu práce od opatření eh, na bankovních a finančních trzích, o čem se hovořilo během předchozího zasedání. A kromě toho, to ještě posiluje tento trend, to, co vzniká na trhu. To, je, to není nic nového. V podstatě jenom nám to připomíná, že trhy jako kdyby dlouho spaly. Dlouho po vzniku eurozóny se nehodnotilo riziko a potom najednou nastoupila krize v roce 2009 a zvyšovalo se riziko a jeho hodnocení, spredy se rozšiřovaly a mění se to až nedávno. Takže je potřeba také upravit otázku hodnocení trhu. Spredy na trzích státních obligací jsou jiné než spredy na uh, kreditních trzích. Máme vlastně jednu měnovou unii, ale úvěrové a finanční trhy jsou oddělené. Takže jedna měnová politika a její výhody nemají stejné dopady všude v eurozóně, což není vhodné pro růst ani pro znovu vyrovnání. Takže proto je potřeba napravit situaci ve finančním sektoru a také dokončit měnovou a bankovní unii, o čemž už jsme tady hovořili. Čeká nás hodně práce. Hodně práce máme za sebou i v oblasti strukturálních reform. Toto vychází z hodnocení pokroku strukturálních reform ze strany OECD a zdat vidíme, že v eurozóně jsme dosáhli velkého pokroku nad průměr OECD, co se týče strukturální reform. Takže spoustu práce máme za sebou. A to tež platí i pro trhy práce a trhy zboží, byť trochu méně. A zmiňuji to z toho důvodu, že proces restrukturalizace v eurozóně je zatížen určitým problémem. Hodně jsme dosáhli v oblasti trhu práce, ale neplatí to úplně pro produktové trhy. Je potřeba posílit konkurenceschopnost tak, aby zlepšená situace na trhu práce vedla ke zvýšené konkurenceschopnosti. A to vidíme i ve způsobu, jakým se provádějí reformy a změny. Když se podíváme na periferii a na běžné účty, tak uvidíme, že velká část těchto změn vznikala na základě snížení poptávky a vývozu, ale velká část těchto změn má velmi dobré důvody. na základě toho, že se zlepšuje konkurenceschopnost a zvyšuje vývoz. Nicméně, tato situace je asymetrická. Vidíme, že v deficitních zemích se hodně mění, nicméně v přebytových zemích se to moc nemění. V přebytkových zemích. A následně to může tlačit euro nahoru což by mohlo vést k deflačním tlakům. A toto je nerovnováha obecná, kterou je potřeba řešit. A nakonec velká otázka. Vidíme, že se znova startuje růst, především na periferii, protože růst je nastartován na základě vývozu. Otázka ale je, jak dlouho to bude udržitelné. Evropa potřebuje trvale udržitelný růst, má-li vyřešit velký problém se svou nezaměstnaností. A to se stane ve chvíli, kdy se bude více investovat. Takže krátkodobé příjmy z vývozu se promítnou do delších investic, což ovšem bude vyžadovat větší restrukturalizaci, ale také prorůstový makroekonomický prostor. To je všechno, děkuji. No. Připojím se teď tady k vám na pódium. Děkuji. Nyní paní Gajdošková, první místo předsedkyně Senátu České republiky, prosím. Ano, děkuji. Dobrý, dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já budu trošičku obecnější, než by se asi příslušelo do této eh, části naší konference, ale nevyšel na mě prostor v té minulé části, takže dovolte mi učinit v této chvíli eh, tři krátké poznámky. Eh, za prvé děkuji Evropskému parlamentu i řeckému předsednictví za organizaci této meziparlamentní konference, protože považuji meziparlamentní dialog mezi evropským parlamentem a národními parlamenty nejen uvnitř členských zemí za klíčový. evropské politiky nemohou být úspěšné nebudou li sdílené a realizované na národních úrovních. to skutečně bez národních parlamentů nejde takže děkuji za toto setkání ráda také za českou republiku sděluji že po mimořádných volbách v české republice vzniká proevropská eh, vláda sociálních a křesťanských demokratů. česká republika tedy nyní bude mít eh, zájem přidat se k fiskálnímu paktu a podílet se daleko více než doposud na prohlubování evropské integrace považujeme ale za nutné aby spolu s pravidly pro bankovní unii a fiskální pakt se evropská komise i evropský parlament věnoval sociální eh, dimenzi evropské unie. rovnost příležitostí a standardy evropského sociálního modelu jsou podle našeho názoru součástí konkurenceschopnosti evropské unie a ne jejich bariérou my samozřejmě vnímáme potřebu regulovat bankovní sektor potřebujeme pravidla fiskální politiky pro zdravé veřejné finance občané ale potřebují vědět že to nejsou opatření sama pro sebe ale že jejich cílem je kvalita života evropanů evropských občanů. přiznávám že debata o sociální dimenzi evropy by se neměla z evropské debaty vytratit a mně se zdá že trošičku chybí. děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Ani pan Šalien. Z francouzského senátu výbor pro hospodářské otázky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám tři připomínky. Za prvé, rámec, ve kterém pracujeme. Klademe si otázku, jaký je cíl tohoto meziparlamentárního zasedání. Pochopitelně je, je zajímavé si vyměňovat názory a lépe chápat situaci, ale chceme-li zlepšit demokratickou kontrolu národních parlamentů u hospodářské politiky, tak musíme učinit více. Bylo to zmíněno na začátku tohoto zasedání panem předsedou, takže netrpělivě očekáváme nějaké návrhy, jak to má fungovat a jak to bude vypadat s kompetencemi této konference, meziparlamentní konference. Druhá připomínka se týká bankovní unie. K tomu jsem se zatím nemohl dříve vyjádřit. Jsme velice rádi, že dochází k rychlému a silnému pokroku, především co se týče dohledu. Teď ovšem vznikají dva, existují dva problémy, které eh, máme všichni na mysli. Tedy fungování fondu pro, řezení, pro řešení problému bank a také řízení. Tady už k tomu zaznělo několik připomínek, nebudu se k ním vracet, jenom řeknu, že souhlasím s kritikou Evropského parlamentu. Myslím si, že i další národní parlamenty s tím souhlasí. Je potřeba pokračovat, najít kompromis, ale nejenom nějaký kompromis, dobrý kompromis. Je prostě potřeba zajistit, aby problematika řešení problému bank byla vyřešena. Teď, co se týče makroekonomické nerovnováhy. Tady chci jenom upozornit na problém, který diskutujeme ve francouzském senátu. A to, že eurozóna musí mít vlastní rozpočtovou kapacitu, která může působit proticyklicky. Pozitivně v oblasti nebo v období růstu a naopak umožní překonat období těžkostí. Jenom to předkládáme k budoucí diskusi. Děkuji mnohokrát. A nyní si vyslechneme pana Andaje Chunkodu z německého parlamentu. vielen Dank, ähm, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád vyjasnil jedno věc. Nezastávám většinové mínění německého parlamentu, ale mínění největší opozič, největšího opozičního politického klubu eh, strany Die Linke. V Německu samozřejmě je mnoho analýz a debat eh, celkově o krizi eura a také o problému makroekonomické nerovnováhy. Viděli jsme to před chvílí na těch grafech, a totiž, že Německo má obrovský přebytek běžného bůčtu víc než 6%. A tento přebytek je vlastně součástí problému a napětí v, euroramu, v, v, v eurozóně. Protože co je na jedné straně přebytek, tak to je, jsou na druhé straně deficity. A já bych se zeptala pana Pardona, jaké eh, opatření navrhuje proto, aby se podařilo odbourat takovéto nerovnováhy, protože to je, myslím, velmi důležité. Proto, abychom celkově dospěli k jisté harmonii zaci uvnitř eurozóny, ale také z mezinárodního hlediska, protože tady Čím dál tím více vidíme, že se celková eurozóna má obchodní přebytek vůči zbytku světa. Druhá otázka se týká toho, o čem jste hovořil. Hovořili jste o roztříštěných eh, oblastech pro úvěry a měnové oblasti uvnitř eurozóny. My jsme viděli, jak vypadal vývoj úroku mezi lety 2000 a 2008, jak to bylo nejdříve harmonické a pak velice dramaticky se to začalo rozcházet až po výši 40%, to se týkalo Řecka. Takže to je ta druhá důležitá záležitost v oblasti nerovnováh. Jakým způsobem můžeme dospět k celoevropské harmonizaci? A na závěr, já jsem vašemu kolegovi panu Guriovi v rámci parlamentního schromáždění Rady Evropy, to již říkal a já si myslím, že je skutečně dobré, že jménem OECD zde máme pojmy jako je kooperace a rozvoj, že zůstaly udrženy. A možná bychom možná potřebovali na evropské úrovni v budoucnosti více rozvoje než pouze tu politiku těch úspor a více spolupráce, než abychom měli pouze tu konkurenci mezi sebou. Děkuji mnohokrát. A nyní zástupce francouzského národního zkomáždění. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych ráda pohovořila o organizaci této meziparlamentní konference, pokud jde o zprávu eurozóny a tak dále. To jsme viděli, že jsme pokročili v posledních měsících mnoho iniciativ, dohoda ohledně bankovní unie, vidíme, že hospodářská měnová unie vypředla s problém. Některé země samozřejmě trpěly více v důsledku krize, ovšem vidíme zde výsledky úsilí. Samozřejmě, že tyto politiky ovšem zhoršily demokratický deficit, deflaci, disciplína v této oblasti, netransparentnost jednotlivých procesů a tak dále. To všechno by mohlo mít obrovské dopady na evropské volby. A právě proto jsem velice ráda, že máme dnešní konferenci, že rovněž bych si přála, aby jsme mohli opravdu hrát roli, kterou by měla tato konference hrát. Měli bychom se setkávat v těch silných momentech evropského semestru. Jednak jde o kvalitu práce, ale i viditelnost naší práce v lednu, v říjnu. To si myslím, že zrovna neodpovídá těmto silným obdobím. Právě v březnu dochází k tomu, že Evropská rada hovoří o hlavních směrech evropské ekonomiky a hlavně v tomto období i Evropská komise hovoří o těchto problémech před červencovou radou, která je velice důležitá. Čili toto je i zásadní období pro národní parlamenty, kdy se mohou vyjadřovat k hlavním směrům v oblasti rozpočtu a tak dále. Podle mého názoru to jsou ty klíčové okamžiky, abychom skutečně mohli aby v této oblasti bylo důležité eh, hovořit o problémech zemí, které jsou v programu i které nejsou v programu. Samozřejmě, že poté, co komise přichází se stanovisky k národním rozpočtům, je rovněž důležité v říjnu, aby jsme měli takovou konferenci. Je důležité, aby jsme hovořili i, aby jsme měli konference, které by mohly přicházet se závěry, které musí být opravdu našimi závěry dosaženými na základě konsenzu. Měli bychom zde mít, řekněme, kvalifikovanou většinu rozhodování, tak jak to vidíme v Kozaku. To si myslím, že samozřejmě, že by to rovněž řešilo otázku, pokud jde o velikost delegací, počet účastníků, co zatím ještě nebylo stanoveno přesně. A zároveň bychom měli mít takovou formu eh, určité speciální, speciálního výboru, která by se věnovala řízení v oblasti eurozóny a zároveň nástrojů, které jsou důležité pro stabilitu, důležité, aby zde eh, mm, parlament měl lepší kontrolu a abychom zde měli podvýbory, které se věnují problematice eurozóny a který takový výbor, který by fungoval na půdě Evropského parlamentu. Děkuji nyní Eliza Ferreira, poslankyně Evropského parlamentu. Um, děkuji za slovo, pane předsedo. Dvě otázky. První na naše kolegy z národních parlamentů. Myslím si, že v bankovní unii jsme dosáhli pokroku, ovšem nedosáhli jsme pokroku, pokud je o výsledky v rámci něčeho, co skutečně dává smysl. To znamená, že musíme zaručit určitou efektivitu, pokud jde o řízení bank v úpadku, stejné zacházení se všemi bankami bez ohledu na to, ve které zemi se nachází, tak aby daňoví poplatníci byli skutečně tím posledním rezortem záchrany. To není ovšem stanovisko rady. Rada se vyjádřila úplně opačně a i přesto na radě panuje jednomyslnost rozhodování. Proto se ptám, jak vy v národních parlamentech, jaké mechanismy máte, abyste mohli kontrolovat stanoviska vašich členských států, když jdou na radu a rozhodují o těchto důležitých věcech. A druhá otázka? To jsou ty důležité prvky, které jste nám přednesli u těchto konkrétních otázek. Ano, obchodní nerovnováhy rostly v průběhu v období fungování eura, jak jste na to poukázal. Ovšem, možná byste nám mohli říci něco o důvodech, proč společná měna vnitřní trh globalizace zda skutečně hrály nějakou roli, nebo zda to prostě bylo jenom v důsledku nedostatečné slabé kontroly na straně členských států. A zda si myslíte, že bychom do budoucna mohli kontrolovat tyto prvky a zároveň, co nám chybí v eurozóně, abychom kompenzovali nedostatek přirozených stabilizátorů a ostatních prvků proticyklické hospodářské politiky. A v poslední otázka, co máte na mysli strukturálními reformami, protože mnoho zemí, které udělaly velké úpravy, škrtalo v oblasti vědy, výzkumu, v oblasti všeho, co by jim mohlo eh, zabezpečit interní produktivitu a její nastartování. Čili co s tím máte na mysli? Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní vyslechneme pana Saginidise z rozpočtové výboru řeckého parlamentu. Děkuji, děkuji mnohokrát, že bych chtěl poděkovat Evropského parlamentu za velmi úspěšnou organizaci, za velmi úspěšné zorganizování této konference. Země jako Řecko nutně potřebují, aby jejich deficity se zmenšily, tak aby mohli kontrolovat svůj dluh. Zároveň je důležité, aby zlepšili svou konkurenceschopnost tak aby mohli neutralizovat deficity například běžného účtu. Takže se nalazáme v paradoxní situaci. Poprvé po válce jsme ve situaci, kdy i když jsme na tom lépe s ohledem na narůstání dluhu, jsou zde dynamiky vlastního dluhu, které jsou stále velice problematické, i když již provádíme správné typy politik. A proto potřebujeme, abychom se přiblížili průměrné úrovni ostatních členských států Evropské unie, abychom mohli zlepšit naši konkurenceschopnost. Toto ovšem není jednoduché. Například Evropská centrální banka eh, říká, že průměrná inflace v evropských zemích by měla být okolo 1,5 a země, které jsou v obtížích, by měly mít trochu větší inflaci, tak aby jim to pomohlo z hlediska konkurenceschopnosti. Děkuji mnohokrát. A nyní si vyslechneme pana Paduana. Můžete eh, spojit několik otázek dohromady a odpovědět na ně. For all these... Děkuji, děkuji za všechny tyto dotazy a doufám, že na ně budu reagovat v tom správném pořadí. Budu se snažit některé oblasti spojit. Dovolte, abych eh, začal následující záležitosti, ty nerovnováhy v eurozóně a co bychom mohli udělat především v zemích přebytku, abychom nějakým způsobem tyto nerovnováhy zmírnili. Pokud je o země přebytku, tam je podle mého názoru jedno řešení, jedno řešení, které je v zájmu eurozóny a zároveň dané země. Přebytek na běžném účtu většinou znamená nedostatek investic, pokud jde o úspory a tak dále. A to je právě ten bod, o kterém jsem se zmínil u posledního slajdu. Doporučení OECD, které neustále navrhujeme těmto zemím, přebytkovým zemím eurozóny i jiným, je posílit investice. To teda k prospěchu dané země, především tím, že liberalizujeme například oblast služeb, i v takových zemích, kde je, jako Německo, kde je mm, výrobní sektor nesmírně efektivní, konkurenceschopný. I zde existují možnosti zlepšení produktivity, výkonu v oblasti liberalizace služeb, které by nakoplo investice, snížilo by to běžný účet, zvýšilo by to růst v Německu, poptávku a tak dále. V Německu i v jiných zemích byla by to záležitost win-win, všichni by na tom vyhráli. A dovolte, ta fragmentace v oblasti úvěru, to je další otázka. To je problém samozřejmě, který musí být řešen, vyžaduje to jedna na různých úrovních. Jednak, aby to propojení mezi balančíty e, jednotlivých bank a e, státními dluhy bylo eliminováno nebo alespoň oslabeno, protože pokud mají státy opravdu takový veliký dluh v důsledku šoků, a tak dále. E, ta bilance bude velice slabá, to znamená, že její možnost poskytování úvěru bude velice slabá. A my bychom to chtěli buď smírně nebo úplně eliminovat a bankovní unie právě je nástrojem v tomto ohledu. Zároveň ovšem musíme zlepšit konkurenceschopnost, soutěživost v dané zemi, tak aby banky byly ochotnější poskytovat úvěry. Čili interakce, synergie mezi pokrokem v oblasti bankovní unie, strukturálních reformách a jednotlivými úpravami či změnami v ekonomice. A tím se dostávám k další otázce. Proč došlo k těmto nerovnováhám ještě před krizovým obdobím? Jestli si pamatujete, že když jsme v Evropě diskutovali o tom, jak vytvořit měnovou unii, Kladli jsme důraz především na dva aspekty. Konvergence v oblasti inflace a fiskální úpravy otázka o interních nerovnováhách vnitř, běžného účtu, ta tam chyběla. Krize nám připomněla, že tomu tak není. Tyto nerovnováhy se rozvíjejí i v rámci monetární unie a vytváří neudržitelné nerovnováhy. Jsou tam přítomny dva negativní faktory, já jsem se o tom zmínil v rámci mé prezentace. Jednak v některých zemích konkurenční schopnost a to, že je nedostatečná, to se neřeší, protože růst prostě pokračuje nějakým způsobem, to jsme viděli v mnoha periferních zemích. Proč tomu je tak? No, protože se tam, je tam eh, tok kapitálu, úvěru z přebytkových zemí, čili deficitní země a přebytkové země jsou obě zodpovědny eh, v té první části eurozóny, eh, v té nejdůležitější, v té mm, části eurozóny. Čili musíme eliminovat tyto nerovnováhy, pokud jde o strukturální politiky, k tomu se za chviličku ještě vrátím, ale zároveň je určitý systém úvěru, který přiděluje tyto prostředky těm správným místům, aby jsme zabránili boomu v oblasti poskytování úvěru. A to neplatí jenom pro eurozónu, ale i pro ostatní země. Je zde mnoho nástrojů, které by nám mohly pomoci, jednak bankovní unie, specifické obezřetnostní opatření, které by mohly reagovat na takový boom v oblasti úvěru. Většinou jsou to ty bubliny v oblasti stavebnictví a tak dále. Čili musíme mít systém poskytování úvěru, který funguje efektivně, účinně a předěluje prostředky do těch sektorů a do těch míst, která jsou profitující, která jsou udržitelná, čili to je takový obecný problém poskytování k tou úvěru v celé eurozóně a na ten musíme reagovat. Mít udržitelnější nerovnováhy. Nejde o nějakou eliminaci těchto nerovnováh, ale o to, aby byly udržitelnější. A silnější, pevnější růst by v konečném důsledku mohl snížit ten přebytek v eurozóně, což by mohlo mít deflační dopad na celou eurozónu. Čili to je podle mě důsledkem prorůstových politik a lepších mechanismů při poskytování prostředků v rámci úvěru. Otázka zazněla rovněž, co mám na mysli strukturálními reformami. Jedna věc, kterou bych vám rád připomněl, která je známa, většina úsilí v, tomto, um, v této oblasti nákladů na té reformy, především na periferii, to bylo především v důsledku fiskální konsolidace a nestrukturálních strukturálních reform. Co jsem chtěla říct se strukturálními reformami, to je v podstatě to přizpůsobení trhu prá- na trhu práce, tak aby došlo k lepší alokaci v této oblasti pracovní síly, lepší přeškolování, lepší vzdělávání, přechod z, mezi jednotlivými pracovními místy, pokud někdo ztratí místo. Samozřejmě, že se potřebujeme reformy, tak aby se ty benefity hm, znamenaly nižší ceny, větší konkurenční schopnost a tak dále. Ovšem k tomu bohužel nedochází k peri, ve periferních zemích. Čili tyto programy strukturální reformy musí být komplexními programy, rozsáhlé programy, různé sektory musí pokrývat, tak aby benefity z jednoho sektoru mohly těžit z výhod a mm, pozitivních aspektů jiných sektorů. A ještě jedna záležitost, pokud je o strukturální reformy ve světě, jak my to vidíme, toto ponaučení. Ano, strukturální reforma může mít různé dopady, záleží na stavu daného cyklu. Pokud je ekonomika v recesi, výhody strukturálních reform potrvají déle. Samozřejmě, že musíme mm, stejný strukturální program mm, v rostoucí ekonomice by byl kratší. Čili musíme dosáhnout určité rovnováhy, musíme to ještě vylepšit, mm, to znamená ten makroekonomický cyklus a jeho naplánování a naprogramování strukturálních reform v rámci tohoto cyklu. Doufám, že jsem nezapomněla na, na mnoho z dotázek. Ano, deflace, na to samozřejmě jsem z toho vědom, u zadlužených zemí je veliký problém. Může to být kontraproduktivní. Ideálně to, co bychom chtěli v eurozóně vidět, je vyšší inflační inflace, co je konsistentní s monetární stabilitou v eurozóně jako takové pozitivní rozvoj cen i v těch zemích, které eh, by museli relativní ceny nějakým způsobem vyrovnat. Jde o aritmetiku. Pokud ceny klesají, nominální HDP klesá. A udržitelnost eh, růstu je obtížnější. Právě proto musíme dosáhnout správné rovnováhy a v tomto ohledu s vámi plně souhlasím. Samozřejmě, že to vyžaduje úsilí na celé úrovni eurozóny, větší cenovou dynamiku, úsilí na úrovni každé země, přizpůsobování relativních cen. To musíme koordinovat, protože pouze zlomek takové strategie by nebyl dostatečný, to by nefungovalo. And now? Yes. Say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Wir hatten vereinbart, Dohodli jsme se, Prosím, pokračuj. Já se moc omlouvám, já jsem ještě zapomněl u těch automatických stabilizátorů na to reagovat. Myslím si, že v zásadě je zde potřeba i prostor v eurozóně pro určitý mechanismus, který by spojil ty stroje, akumuloval je. Někteří ekonomové tomu říkají smoothing toho cyklu, to znamená určité zmírnění celého cyklu. Ovšem nesmíme zapomínat první řadě na financování takového mechanismu nebo takového zdroje finančního, jaký mechanismus k tomu využijeme. Já nevím, zda evropský rozpočet je vhodným nástrojem v tomto hledu, všem o tom můžeme diskutovat. A další záležitost, jaká jsou kritéria, která bychom museli uplatnit pro alokaci zdrojů z tohoto společného fondu pro země, které to které potřebují tyto zdroje. Je zde několik možností. Je to jednak technický problém do určité míry, nástroje pro politiky na trhu práce, jednak to může být rekvalifikace, automatické stabilizátory a tak dále, čili to je rovněž předmětem dlouhé diskuse, ovšem my zde nemáme čas, čili v zásadě s tímto principem souhlasím, je zde několik způsobů, jak to implementovat. Myslím si, že celá Unie eh, monetární by těžila z takového mechanismu. Děkuji mnohokrát. Dohodli jsme se, řecký parlament a Evropský parlament, na tom, že eh, si rozdělíme tuto debatu. Ta první polovina, ten první poločas eh, vedl můj kolega Takarkis, Děkuji mu mnohokrát. A nyní povedu debatu já. Máme zde šest dalších zájemců o slovo, než dospějeme k druhému kolu odpovědí a, a já dávám slovo panu Sertovi z Estonska. Eh, Ajte, Děkuji za slovo. Milí kolegové, kolegyně, rovněž, jestli dovolíte, taková obecná poznámka, já jsem chtěl vystoupit v té první části naší diskuze. Je jasné, že pokud jde o koordinaci evropských rozpočtů a různých kroků pro zlepšení finančního sektoru, zlepšení situace ve finančním sektoru přináší určité ovoce a Evropská unie by měla pokračovat v tomto úsilí, v těchto reformách, protože tím zabráníme možným rizikům do budoucna, možným nerovnováhám do budoucna. Ovšem, když se díváme cestou vpřed, zároveň je důležité, abychom se měli nový rozpočet, Evropské unie, který by byl propojen s jednotlivými reformami a s um, dobrým stavem uh, ekonomiky. I když v posledních letech vidíme mnoho výsledků v oblasti koordinace hospodářských politik, celý proces musí pokračovat, tak abychom podpořili reformy důležité pro hospodářskou a měnovou unii a klíčové prvky této unie. Možná bychom mohli reformovat i smlouvy. To by mohl být jeden z nástrojů. To by zapadlo kvalitně i do procesu evropského semestru. Zároveň by to bylo v souladu s doporučeními pro jednotlivé země které by měly být rovněž propojeny s eh, takovou s těmito reformovanými smlouvami. Tyto smlouvy by měly vzít v potaz makroekonomické nerovnováhy, procesy v této oblasti. Zmínili jste se o kritických reformách, samozřejmě, trhy práce, pracovní legislativa, hospodářská soutěž, Estonsko například. U nás se musíme zaměřit na výkon, na produkci, na zvýšení produktivity, protože produktivita je nízká. Ovšem nesmíme zapomínat ani na náš vzdělávací systém který musí rovněž eh, pokrývat potřeby našich ekonomik. Naše, naše estonská ekonomika si poradila docela dobře s krizí, když samozřejmě, že jsme rovněž utrpěli. To, co nám pomohlo, byly strukturální reformy, finanční, monetární politiky jsme napravili a já doufám, že naše konference přijde s novými myšlenkami, a koordinovat tyto politiky a rád bych vám poděkovala za pozornost. Děkuji. Pan Omcik z Nizozemska, prosím. Děkuji mnohokrát. Vystupuji za Nizozemskou křesťanskou demokratickou stranu. Děkuji vám za jasné nastavení této problematiky. Možná by bylo užitečné, kdybychom bývali dostali podklady trochu s předstihem. Následně se tyto diskuse daly lépe strukturovat. Připojím se k třem, čtyřem předchozím vystupujícím, kteří žádali o vytvoření menšího výboru, který by diskutoval o tom, jak v budoucnosti bude zasedat tato konference, protože v podstatě mnoho lidí má různé myšlenky, chtějí diskutovat o reformní smlouvě, o rozpočtu eurozóny, o řadě dalších věcí. <clears throat> No a podstatě nemáme text, jenom diskutujeme a když diskutujeme v 28 zemích, tak by možná bylo dobré, aby to pro příště bylo více strukturované. To jsem tedy chtěl předložit jako návrh místo předsedovi Evropského parlamentu. Poprosím, abyste se zabývali tímto návrhem. Co se týče bankovní unie, tak se pořád hovoří o tom, že je potřeba oddělit problematiku státního dluhu a bankovního dluhu, protože v podstatě země typu Irsko stáhla podvodu jedna, zem, jedna banka. Nicméně, pokud budeme neustále fúzovat banky v Evropské unii, tak to bude problém. Protože pokud sfúzují velké banky, tak v podstatě budou schopny ohrozit celý rozpočet v rámci bankovní unie. Vytváříme nějaké záruky, že banky neporostou do nezvladatelné míry? Zajímalo by mě, jak se na to dívá také OECD. A také bych rád věděl, jak říkal pan kolega Henkel, o tom, jak chce OECD zajistit, že přebytkové země typu Nizozemska, které zároveň mají velké deficity, mají řešit tuto situaci, tak aby snížili nerovnováhu na svém běžném účtě. Děkuji. He's not here. Parčončík tady není, tak prosím, Jean-Pierre. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především děkuji za zorganizování tohoto zasedání v aktuální chvíli. Mám pár připomínek, které možná budou trochu mimo téma, protože jsem neměl možnost vystoupit v prvním plénu. Nejprve co se týče tří výborů, které pracují, tedy hospodářského a měnového výboru, sociálního, sociální záležitosti a rozpočtu, tak tady si myslím, že k tomu bychom měli také přidat rozpočtovou kontrolu, protože všichni víme, že v demokracii má parlament kontrolovat vládu, ale také má kontrolovat rozpočet. A co se týče rozpočtové kontroly, tak v Evropském parlamentu jsme pořád trochu ještě v šoku. 700 miliard euro mechanismu stability financované členskými státy eh, jsou auditované soukromou firmou bez politické a rozpočtové kontroly. Chce na to upozornit kolegy z národních parlamentů aby výbory pro rozpočtovou kontrolu v národních parlamentech se také zabývaly tímto jedinečným evropským nástrojem. Nevím, jestli je to vyloženě eh, mezivládní záležitost, je to společnost, která má sídlo v Lucembursku. Hovoříme o měnové a hospodářské eh, unii a hovoříme o samitech. Ano, my se setkáváme podle článku 13, ale podle článku 12 se 14. března má, měla setkat eh, také, měl setkat také summit eurozóny. Máme ještě otázku na pana Van Rompuje. Hodně jsme hovořili o evropské demokracii a zajímalo by mě, jak předsedové vlád budou uplatňovat ustanovení smlouvy, podle které musí vzít v úvahu evropské volby. Myslím, že to je opravdu klíčová otázka, protože šéfové vlád v podstatě by takto mohli eh, přijímat eh, nějaké dohody eh, v době, kdy probíhá volební kampaň. My musíme vidět, ještě před volbami, jaké návrhy předloží předsedové vlád, jestli ať to bude nějaká koalice nebo cokoliv jiného. V podstatě chci, aby nám řekl pan Van Rompuy, co mají na mysli na mysli eh, šéfové vlád. V rozpočtovém rámci 2014 až 2020 bude určitý přeskum v roce 2016. To je absolutně nezbytné, chceme-li zajistit demokratické fungování v Evropě. I, I will answer you on the end. Odpovím na konci schůze. Ale to nemá co dočinění s článkem 13 fiskálního kompaktu. Ta poslední otázka. To je první zasedání podle článku 13, co teďka probíhá. Paolo Coelho. Yes, I, I agree about the, uh... Souhlasím s uh, obrázkem ekonomiky, který nám nakreslil pan profesor Paduan. Po dvou recesích během posledních pět let se evropská ekonomika znova začíná alespoň trochu oživovat, zhruba o 1%. To víme, že nevyřeší zásadní problémy v řadě členských států. Převažuje optimistický názor, který zazněl i během minulého zasedání, a to, že politiky, které jsme zatím přijali, tedy reformy a, a fiskální obezřetnost fungují. Máme-li zajistit větší růst, potřebujeme tedy podle tohoto názoru pouze více času a flexibilnější realizaci na národní úrovni. Tady ale musím říci, že mám své pochyby. Protože když se podíváme do budoucnosti, tak i za předpokladu, že úsporná opatření budou kompenzována určitým přístupem z Bruselu, tak přesto si myslím, že si tím nevyřeší zásadní problém eurozóny. A to především na její periferii. Interní devalvace ve smyslu snižování platů a tlaku na ceny v řadě zemí pochopitelně zvýší vývozní konkurenceschopnost členských států, ale eurozóna jako celek bude muset přijmout model takový, že ty nejbohatší země budou v podstatě záviset potom na eh, indických a čínských spotřebitelích. A to není v pořádku. Jinými slovy tedy je čeho se bát pokud se budeme držet takovéto politické struktury, tak to povede, podle mého názoru, do budoucnosti ke stagnaci. Generální ředitelství pro hospodářství Evropské komise vydalo nedávno zprávu, podle které, pokud se nic nezmění, tak během nadcházejících deseti let Evropa a je, je, její HDP poroste zhruba o procento. A HDP na hlavu se sníží relativně oproti uh, Spojeným státům. V podstatě až někde na úroveň, kterou jsme měli v roce 1965. Toho tedy vztahu mezi Spojenými státy a Evropou. Pochopitelně strukturální reformy jsou důležité. Nicméně je potřeba si uvědomit, že makroekonomická politika na evropské úrovni je stejně důležitá jako strukturální reformy. Makroekonomická politika není neutrální. Má dopad na trendy v domácí poptávce. Třeba když si srovnáme Japonsko a Spojené státy s eurozónou, tak můžeme předpokládat, že interní makroekonomické rozdíly jsou jedním z důvodů, proč se eurozóna ubírá jiným směrem než ty ostatní zmíněné země. Co si o tom myslíte? Děkuji a nyní má slovo pan Francesco Gariello, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, chtěl bych eh, vás upozornit na jednu záležitost. Fiskální pakt. Jak ho hodnotit z právního hlediska? Podívejme se o krok zpět. 1. 1. 1999. To je datum, kdy bylo zavedeno euro. První první 1999 se na trhy dostala měna, která podle studií, které jsou známé, A to podle nařízení 1466 roku 87 je tato změna v rozporu s disciplínou, která platila v Evropské unii, tedy s tehdejší smlouvou o Evropské unii. Nařízení 1466 je skutečně v rozporu k článku 114 smlouvy, a to v bodech 1 a 2. Toto je závěr, který učinil rovněž jeden bývalý ministr financí Itálie, profesor Barino, který, pokud já vím, tak eh, doposud v žádné zemi Evropské unie, ani v Evropském parlamentu, ani v Radě Evropy nikdo nedokázal vyvrátit toto tvrzení. Proto chci položit eh, otázku které ještě jednou. Neměli bychom v průběhu příštích tří dnů ještě jednou jasně zareagovat na tuto problematiku také ve prospěch evropského občana. Je tedy nařízení 1466 v souladu s tehdejší smlouvou o Evropské unii? To je otázka, ze které bychom měli vycházet. Ještě bych vám mohl přečíst, co říká profesor Kvartino k těm rozporům mezi smlouvou o Evropské unii a nařízení 1466. Je to esej, který byl změřeněn před jistou dobou. A zde se poukazuje na to, že v nařízení 1466 se vytváří jakési propojení, spojení, které se týká omezení jednotlivých zemí nezávisle rozhodovat o své hospodářské politice. To je v podstatě závěr z toho eseje. Je třeba, abychom zde na tomto polisi tuto právní otázku zodpověděli. Děkuji. Děkuji, teď už mám na seznamu pouze jednoho řečníka. A je to pan Igor Pimenos z Lotyšska, prosím. Děkuji. Mám konkrétní otázku na pana Paduana. Naše země během poslední krize velmi trpěla, jak všichni víte. Životní úroveň je nízká. A teď přeskočím do lotyštiny. Mohu, že ano. Já myslím, že to bude jednodušší pro vzájemné porozumění. Pokud hovoříme o HDP. Tak eh, lotežské HDP je nejnižší v Evropské unii, Bulharsko a Rumunsko jsou více či méně na stejné úrovni. A když si přejeme vytvořit lepší situaci pro dnešní generaci, potřebujeme odvést velký kus práce. 7 ročně. To by měl být růst během příštích 20 let, abychom my jako země dosáhli evropského průměru. Zde máme závěr Evropské centrální banky, kde se říká, že tohoto můžeme dosáhnout pouze v případě, kdy značně navýšíme jak státní, tak soukromé investice. Je vůbec možné vygenerovat a zajistit tak velký růst? Je vůbec možné učinit tak velké investice, pokud budeme muset plně dodržovat pravidla fiskálního paktu? Já si myslím, že to je naprosto nemožné. V rámci fiskální konzolidace nemůžeme činit vše proto, aby se nám podařilo navýšit eh, životní či kvalitu života v naší zemi na evropskou úroveň. To je prostě nemožné. Co si o tom myslíte? Děkuji. Pokud máte nějaké poslední otázky na pana Paduana, tak prosím. Zdá se, že ne. Takže děkuji, pane Padoane, prosím, máte slovo. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Odpovím na otázky pořadě. Za prvé, problematika zlepšování rozvah bank je dlouhodobá. Všichni víme, že evropský systém bankovnictví, jak v eurozóně, tak obecně v EU, je v tuto chvíli hodnocen. Probíhají zátěžové zkoušky. A to si myslím, že je velmi dobrá příležitost pro to, abychom připravili prostor pro další pokrok v bankovní unii, což, jak jsem si vyložil z vaší otázky, vyžaduje, aby byly k dispozici jednak správné instituce a za druhé, aby byl posílený celý systém bankovnictví. Takže já si myslím, že to je důležitý proces. A OECD by tady doporučili, aby zátěžové zkoušky a hodnocení kvality probíhaly rigorózně a transparentně, aby to nemělo dopad na reputaci jak se stalo při prvních zátěžových zkouškách v Evropské unii a ve Spojených státech. Teď, co se týče nizozemského dilematu, tedy země má přebytek, ale přitom fiskální deficit a jak to má řešit. Já si myslím, že to je řešitelné dilema. A v podstatě německé doporučení se tady dá také použít. Nejde o to, aby se fiskální expanzí řešil běžný účet, ale aby se přebytek na běžném účtě řešil podporou domácích soukromých investic. Jinými slovy tedy v rámci nizozemské ekonomiky je prostor pro zvýšení a investic v soukromém sektoru řadou opatření, což vyřeší i rozpočtový problém, tím, že ho přizpůsobí větším příjmům a růstu. Pan profesor Gilly předložil důležitou otázku jestli bychom se měli soustředit pouze na strukturální reformy a fiskální konsolidaci a nic nečinit makroekonomicky. Tady odpovídám jasně, že ne. V předchozím vystoupením jsem řekl, že dopad jakýchkoliv strukturálních reform bude slabší, pakliže celková makroekonomická situace je slabá. Chceme tedy silné makroekonomické prostředí, s dobrou poptávkou a zároveň přizpůsobení makroekonomických strukturálních reform. Tedy kde se vezme takováto poptávka na makroekonomické úrovni ve stávající situaci? Tady v podstatě nemám žádnou kouzelnou hůlku, ale můžu výjmenovat takové hlavní jasné zdroje. Pochopitelně globální poptávka, to je jeden zdroj. Nové rostoucí ekonomiky dál rostou, což je dobrá zpráva, což navýší růst stávající, stojící na vývozu. Ale to nestačí. Jaké další nástroje máme k dispozici? Jednotná měnová politika může hodně pomoci. A dnes jsem o tom přesvědčenější než třeba před dvěma lety. Na základě zkušeností agresivní měnové politiky eh, ve Spojených státech a teď i v Japonsku. Z krize jsme se naučili, že měnová politika dokáže být velmi kreativní a střednědobě a dlouhodobě dokáže zvýšit domácí spotřebu. Takže možná měnová politika ECB by se mohla více poučit ze zkušeností v Ázii a ve Spojených státech. Ale tím to nekončí. OECD za několika okolností doporučila, evropské investiční programy prostřední, financované prostřednictvím projektových obligací. To řeší otázku poptávky a nabídky a myslím si, že by to mohlo být další prorůstovým nástrojem. Teď fiskální politika. Co můžeme dnes za stávající situace ve fiskální oblasti udělat? Já si myslím, že je možné působit ve dvou oblastech. Za prvé, rychlost fiskální konsolidace, Doufáme, že se začne snižovat zadlužení vůči HDP a také více se dá učinit v oblasti složení fiskálně, eh, fiskálního opatření. Máme řadu důkazů, které ukazují, že, že složení daní se dá změnit prorůstově a také pro kapitálově. A to tež platí i pro výdaje země s výdajovou dynamikou mohou zlepšit růst tím, že změní způsob, kterým vydávají prostředky. Vy si třeba řeknete, že to jsou všechno marginální věci, ale v součtu určitě posílí poptávkovou dynamiku v Evropě. A na samý konec chci říci, že potenciální růst klesal posledních 10-15 let. Takže jde o to mít více poptávky, ale zároveň také řešit strukturální překážky dlouhodobého růstu v Evropě. I forgot again one question. A ještě jsem zapomněl na jednu otázku, tu lotyšskou. Nevím tedy, jestli jsem to úplně pochopil. Ale pokud se mě ptáte, jestli fiskální kompakt je slučitelný s růstem, tak krátce bych odpověděl, že ano. A to z několika důvodů, jeden z nich jsem právě zmínil. Pokud trhy považují dlouhovou dynamiku za neudržitelnou, tak si budou více účtovat za riziko. Následně tedy dluhová služba bude dražší a to bude snižovat růst. Herzlichen Dank, meine... Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, za první část. A nyní bych rád učinil několik závěrečných poznámek, abych to tak řekl, mimo program článku 13 pro informaci pro všechny bych se vrátil k otázce Jean-Pierre Audyho, kterou položil předsedovi rady Co se týče komise, máme zcela jasný postup, co se týče předsedy komise. Poprvé v historii Evropské unie se všechny politické strany na evropské úrovni zavázaly před volbou do Evropského parlamentu prezentovat svého kandidáta na post předsedy Evropské komise. Sociální demokraté tak to již učinili. Víte, že u liberálů momentálně probíhá boj mezi Gujem Ferhofstadtem a Oli Rénem. Strana zelených, rodina stran zelených má interní výběr v její postu, výběrové řízení pomocí internetu výběrové řícení na kandidáta a Evropská strana lidová se rozhodne mezi několika kandidáty 6. až 7. března. Tedy jak sociální demokraté, tak křesťanství demokraté, tak zelení, tak liberálové ještě před volbami do Evropského parlamentu jasně stějí, stělí, kdo je jejich kandidátem na post předsedy Evropské komise. Pokud takováto strana, tedy čarodě, se skupení Evropská strana na evropské úrovni, tedy získá většinu, pak bude moci tedy toho kandidáta nominovat. Bylo by ovšem nezodpovědné, kdyby Rada již nyní sdělila, jak bude postupovat. Evropský parlament poprvé nepřímo nomin jmenuje předsedu komise ta možná jména ti možní kandidáti budou známi již před volbami. A samozřejmě zde bude souvislost mezi výsledkem volem a předsedou Evropské komise. Ovšem, skutečností je, že každý kandidát bude muset získat kvalifikovanou většinu na radě a většinu v parlamentu. A rada a parlament se budou muset na konkrétním kandidátovi dohodnout ten vlastní proces, jak se bude postupovat, jak bude vypadat ten kompromis. Samozřejmě ten kompromis bude závislý na výsledku voleb, ale tako, také na eh, poměru sil na radě a v parlamentu. Ale skutečně voliči již ještě nikdy neměli tolik vlivu na to, kdo bude vybrán a neměli ještě nikdy předem tolik informací. Ale jak jsem již řekl, jak rada, tak parlament musí nového kandidáta na tuto funkci většinově podpořit. Více již k tomuto tématu nemohu říci. To téma se vlastní naší konference netýká. A další došlo k nějakému dalšímu nedorozumění. Já vím, že v tomto sále existují na tuto otázku různé názory. My jsme se snažili skutečně se vrátit k vlastní substanci této konference, k tomu jádru, a proto jsme řekli a pán místo předseda Dragakis o tom již hovořil, načetl to. Rozhodli jsme se, že v otázkách dalšího postupu této konference budeme postupovat takto, že po této konferenci budeme mít další konferenci, kde se bude hovořit o e, tom, jak se bude postupovat. Bude tam pracovní skupina, která se tomu bude věnovat. Fakt je, a já vás prosím, abychom příští dva dny se skutečně zabývali tou vlastní substancí, tím obsahem, abychom se nezabývali procedurálními otázkami. A Ovšem tato konference má eh, svůj základ v článku 13. Tato konference je širší, co se týče spektra témat, kterým se věnujeme, širší tedy než ostatní konference, a to proto, že jsme článek 13 spojili s evropským semestrem. Článek 13, který je základem naší konference, má jakožto samost mé téma fiskální pakt. Ne více a ne méně. Toto není konference Kozak. Tato konference má svůj základ v článku 13 článk, a také v článku 9 a také v rozhodnutí z Nikosie. Jde o to, abychom tady měli demokratickou transparentní výměnu názoru a koordinaci ve všech otázkách, které souvisí s fiskálním paktem. Proto jsme také velice, máme velice otevřené složení, protože eh, všechny národní parlamenty a také Evropský parlament nemají pouze jeden výbor, který by se věnoval těmto otázkám. Je tam několik různých výborů. Máme tady výbory pro hospodářské otázky, výbory pro konkurenceschopnost, samozřejmě rozpočtové výbory, které se tím zabývají a také výbory pro sociální záležitosti. A já jsem ji zaregistroval, že existují ještě další výbory, které si přejí, aby se mohly účastnit e, našeho dialogu. Ovšem není možné takto upravit, protože zde nemohou být všechny výbory národních parlamentů, které mají pocit, že jsou kompetentní v těchto otázkách. Já již mám v Evropském parlamentu pocit, že tady máme výbor pro rozpočtovou kontrolu, výbor pro regionální záležitosti a další výbory, které se snaží eh, posílit své zapojení do interních příprav. A my si budeme muset tedy zvážit, jak k tomu přistoupíme ve středu když budeme mít tedy ty meziparlamentní konference, jak to tedy učiníme, aby to nebyly pouze ty tři různé výbory, ale abychom to rozšířili na další výbory. A další věc, kde se názorově nevždy shodujeme. Národní parlament a Evropský parlament konají rozhodnutí, přijímají rozhodnutí, ale mají rozdílné kompetence. A proto v mnoha případech si můžeme pouze vyměňovat názory a můžeme pouze eh, z těch debat vyvodit závěry pro naši vlastní práci. I zde vás prosím, abyste pro toto měli pochopení. Nacházíme se ve, vás, ve fázi rozvoje, vývoje. My tady schromažďujeme podněty a pak se to eh, tedy realizuje na různých polích. Příští týden máme schůzku národních tajemníků, Evropsk- tajemníků Evropského parlamentu a národních parlamentů, kde oni budou zvažovat, jakým způsobem by mohli posílit spolupráci našich parlamentů. Eh, budou se zabývat otázkou, kde, kam až můžeme jít, kam zajít nesmíme. Ale vše toto, o čem jsem hovořil, bude samozřejmě zapojeno do toho procesu, který musíme uzav- chceme mít uzavřený do té další řídské konference. Je to tedy ten proces, který začal ve Vilniusu a který chceme dále rozvíjet. To je naše přání, abychom dokázali pokračovat. Ale musíme to nějakým způsobem uzavřít, jinak se k obsahové debatě nikdy nedostaneme. Dobře víme, že jsme grémium, které je otevřené, kdy přesně nevíme, kdo přesně se dostaví, z jakého výboru, kdo tam tedy přesně bude. Musíme tedy mít jistý konsenzus. Pokud nebudeme mít konsenzus a budeme tady se dělit na nějaké většiny a menšiny, tak tím vlastně oslabíme náš vlastní záměr a překročíme i náš mandát. Proto vám velice děkuji za tu obsahovou debatu, děkuji velice za veškeré podněty a nyní eh, politické frakce eh, uspořádali večeři, kde se budete setkávat podle politických frakcí a zítra začínáme v 9 hodin 30 minut, kde budeme hovořit o tom šetření činnosti trojky, které zahájil náš parlament. Takže já vám přeji krásný večer a těším se, že se opětovně setkáme zítra ráno.